Dear colleagues, Vážení kolegové, přeji všem dobrý den. Ještě než eh, začneme dnešní schůzi, rád bych vyjádřil naši upřímnou soustrast obětem toho těch strašných útoků v Paříži. Rád bych všem kolegům připomněl, že dnes v 15 hodin proběhne zvláštní plenární zasedání, kde si připomeneme oběti těchto útoků a vyjádříme solidaritu s občany a úřady Francie. Then we can move to our agenda. A dostáváme se tedy k našemu pořadu jednání. Pokud tedy bude přijat, a vypadá to, že bude, děkuji vám, tak se jedná o veřejné slyšení v kontextu možného prodloužení funkčních období předsedů tří dozorčích orgánů. Jak víte, v září dozorčí rada těch třech agentur ESA se rozhodla prodloužit mandát stávajícího předsedy o dalších pět let. A v souladu se zakládajícím nařízením těchto orgánů toto prodloužení funkčního období je předmětem potvrzení ze strany Evropského parlamentu. 1. prosince proto výbor Ekon bude praco- eh, hlasovat o zprávách o prodloužení mandátu těchto předsedů a v plénu chceme na stejné téma hlasovat na štrasburském plenárním zasedání. Dozorčí rada EBA a ESMA e rovněž rozhodly prodloužit mandát svých výkonných ředitelů opět o pět let a v tomto ohledu by Ekonrád podnikl výměnu názoru se stávajícími výkonnými řediteli o dosažených výsledcích a o úkolech na příštích pět let. Co se týká EOPA, e, a jejího nového výkonného ředitele, zatím probíhá výběrové řízení a e, opět i zde je vyžadováno potvrzení parlamentem a tím pádem v, i v tomto bude výbor Ekon účasten. Dnes tedy proběhnou slyšení, se stávajícími předsedy, abychom na jejich základě mohli připravit zprávu a hlasování. Jako první je to Andrea Enria. Jsme rádi, že jste tu z EBA. A poprosím vás o pětiminutový úvodní projev a poté zahájíme kolečko otázek a odpovědí. Ale nejprve bych ještě rád poblahopřál k práci EBA za poslední roky, to je velice důležitá práce a konec konců i spolupráce s Evropským parlamentem v tomto výboru byla vynikající. Pane Enrio, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, Roberto. Děkuji vám všem za to, že jste mě sem přizvali. Ve svém úvodním projevu před tímto výborem na, to, eh, na potvrzovacím slyšení, které proběhlo téměř před pěti lety, jsem vyjádřil silný závazek eh, připravit potřebné změny, které byly požadovány zejména ze strany Evropského parlamentu v reakci na finanční krizi. Byla to rezolutní činnost na posílení evropského bankovního sektoru, zavedení skutečného single rulebooku a provádění reform bankovních regulací, plné nasazení nových nástrojů, které budou podporovat skutečnou konvergenci v dohledových postupech a nové zaměření se na otázky spotřebitelů. Dnes nemohu tvrdit, že mise byla splněna, ale jsem přesvědčen, že EBA se podařilo dosáhnout výrazného pokroku ve všech těchto oblastech. Evropské banky výrazným způsobem posílili svou kapitálovou pozici, která je nyní silnější než pozice jejich protějšků v USA. Nabídli jsme ehm, extenzivní zveřejňování bankovních údajů, zejména abychom obnovili důvěru v evropské bankovnictví. A příští týden například zveřejníme výsledky našeho transparentnostního cvičení, které umístí do veřejné domény až 13 500 datových bodů pro každou banku z toho vzorku více než jednoho sta bank. Single rulebook pro banky existuje v klíčových oblastech eh, prudenčního dohledu a eh, rozpouštění bank. Máme nové standardy, pokyny a proběhla i kolečka otázek a odpovědí. Snažili jsme se řešit otázku vyšetřování a mediace, abychom lépe mohli chránit jednotný trh. V podstatě se nám vždy podařilo obnovit spolupráci mezi základnou a eh, hostitelskou eh, a hostitelským státem i v krizových otázkách. Řešili jsme spotřebitelské otázky, zejména v oblasti nových produktů a nových iniciativních pokynů, například co se týká zodpovědného půjčování na hypotéku a tak dále. Do budoucna eh, je změnou perspektivy pro EB a bankovní unii. Je potřeba zaměřit se na jednotný trh Evropské 28, který bude fungovat v podstatě jako takový most mezi těmi, který, kteří jsou v jednotném trhu a kteří v něm nejsou. E, tuto výzvu budeme řešit třemi kanály. Za prvé, vyvineme smysluplnou agendu pro konvergentnost v dohledových a rozpouštěcích otázkách. Tím pádem budeme potřebovat nové nástroje, například benchmarking dohledových výsledků, výsledků auditů, to děláme například už v oblasti konzistentnosti a spolehlivosti rizikově vážených aktiv. Budeme potřebovat přizpůsobit naše stávající nástroje, například stres testy a školení přeskušovatelů a budeme se více muset zaměřovat na e, změny politiky, například koordinace dohledových, e, dohledových přístupů, například v otázkách etických anebo v otázkách kybernetických. Za druhé, Eh, zhodnocení dopadu regulačních reform na bankovní eh, trhy. Studie dopadu, které jsme provedli při vytváření nových pravidel, se všeobecně zaměřovaly na existující business modely a struktury rozvah a výsledovek. Nicméně toto jsou přesně ty prvky, které se mění v závislosti na regulačních změnách. A tím pádem je zásadní, abychom pochopili, zda změny spuštěné novými pravidly mají nějaké nezamýšlené konsekvence a zda snahy průmyslu na minimalizaci regulační zátěže negenerují náhodou nové kapsy rizik, nové mezery v jiných oblastech finančního sektoru. To je naprosto zásadní pro udržování aktuálních eh, nových standardů a pokynů. Pakliže budou zapotřebí nějaké změny, tyto analýzy rovněž ukáží, jaké změny potřebujeme v primární legislativě a případně jinde, kde je třeba primární legislativa příliš rigidní. Kromě toho naše analýzy by se také měly, myslím, zaměřovat na komplexnost nového rámce a na vhodné používání principu proporcionality. Třetí oblast je posilování eh, ochrany spotřebitelů, zejména v rámci finančních inovací. Digitální bankovnictví bude velká výzva pro regulátory do příštích let – a měli bychom se, myslím, vyhnout jakýmkoliv urychleným činnostím a jaksi přílišným utlumováním finančních inovací, ale zároveň máme eh, zapovinnost náležitě chránit koncové spotřebitele. Klíčové oblasti jsou platební služby, tady budeme potřebovat ty mandáty, které máme eh, z, se směrnice PSD2, ale jsou zde také jiné oblasti, například takzvané peer-to-peer lending, peer-to-peer půjčky. Rozpočtové omezení, kterému čelíme, nepodporuje další rozvoj aktivit EBA. Například naše snahy vyvinout ambiciozní platformu pro školení dohlížecích úředníků ehm, je v podstatě marné, protože jsou na nás uvaleny rozpočtové administrativní restrikce. Podpora Evropského parlamentu v rozpočtových otázkách je velice ceněna, nicméně ten problém je důraznější a bude se asi vyžadovat radikálnější aktivitu. Jsem přesvědčen, že během mého prvního funkčního období jsme navázali kvalitní dialog s Evropským parlamentem a komisí i radou. Ten funguje na několika úrovních. Neformální technický dialog, včasné varování v otázkách delikátní politiky, účast na různých workshopech a zasedání výborů formálních slyšení, a já jako předseda orgánu, který si váží nezávislosti, jsem zavázán plné transparentnosti a zodpovědnosti a doufám, že v, tento, v tomto vztahu budeme moci nadále pokračovat. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane Enrio. Nyní začneme dotazy poslanců. Každý z poslanců bude mít jednu minutu na položení dotazu, vy máte dvě minuty na odpověď. Pan Balc začíná. Děkuji, pane předsedo. A první polovina mé minuty je pryč. Eh, děkuji vám. Eh, pane Endria, jsem velmi potěšen, že jste mezi námi a mám na vás dvě stručné otázky. Jednak, pokud jde o budoucnost, eh, tak by mě zajímalo, jestli byste nám toho mohl říci něco více o tom, jak sám vnímáte eh, spolupráci eh, v rámci eh, tedy bank v rámci EK, ECB. Máte za sebou jeden rok, ale já si myslím, že tady je potřeba ty věci ještě více vyjasnit. A to je jedna otázka. A potom mám ještě jednu další. Právě jste hovořil o dobré spolupráci s Evropským parlamentem. E, já s tím v zásadě souhlasím, ale jsou tady i určité ti kolegové, kteří říkají, že EZAS e, úzce e, spolupracují zejména s radou. Co byste řekl těmto kritikům, těmto kritickým hlasům, že vlastně EZAS společně s radou řeší regulaci bank, pojišťoven a finančních trhů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane Basy, za položený dotaz. Ta první otázka je skutečně zásadní, to znamená, eh, vztah se SSM. My si vytvořili velice dobré kanály pro jak osobní, tak profesionální komunikaci. Myslím, že to funguje velice dobře. Osobně se domnívám, a myslím, že se to také ukazuje v prvních eh, zkušenostech se, s SSM, že ECB bude volat po větší harmonizaci pravidel. Jako dozorčí orgán nemůžete aplikovat eh, na dvě stejné banky eh, pod vaší zprávou různá pravidla jenom protože jsou v různých státech, takže jistě budou usilovat o větší harmonizaci. Viděli jsme to také v diskuzích eh, v minulosti, které se týkaly národních diskrečních eh, pravomocí. Takže já se domnívám, že tady jsou tři možná řešení pro žádost týkající se harmonizace. Jednak můžeme vytvořit tedy na celoevropské úrovni ten jednotný soubor pravidel a já si myslím, že to by byla ta nejlepší reakce, protože tím bychom zachovali integritu jednotného trhu. Druhá možnost je znovu zvážit to, co Evropská komise navrhla původně, když vytvářela SSM, to znamená dát samotnému SSM m určitou eh, regulační odpovědnost. To by vyřešilo problémy v eurozóně, ale, vyřešil, ale způsobilo by to zase eh, dvojúrovňová eh, pravidla, i když by se to asi časem nějakým způsobem vykrystalizovalo do různých úrovní na jednotném trhu. A to by bylo asi škodlivé. A třetí možnost, ta by vypadala asi tak, že by ECB řešila veškeré problémy a záležitosti méně transparentními nástroji, jako jsou například manuály pro dozor nebo interními pokyny a tak dále. Já si myslím, že bude potřeba, abychom my usilovali o eh, ten celoevropský jednotný soubor pravidel. A to, co jsem říkal, eh, pokud jde o konvergenci eh, postupu dohledu. To bude skutečně velice důležité, protože veškeré banky pod dohledem ECB fungují eh, jak v eurozóně, tak mimo eurozónu a eh, ten jednotný soubor pravidel vlastně bude takovým překlenutím mezi eurozónou a dalšími státy. K vaší druhé otázce. Nesouhlasím s tvrzením, že více spolupracujeme s radou než s Evropským parlamentem. Já osobně jsem mnohem raději, když mohu diskutovat s Evropským parlamentem, protože rada do určité míry odráží vždy národní postoje. To už vidíte eh, také i u nás eh, v správní radě EBA. Ale obecně si myslím, a já už jsem to tady vysvětloval, je tady celá řada kanálů pro výměnu informací, pro vedení dialogu. Co bychom ovšem mohli zlepšit, a na tom se jistě shodneme také eh, s kolegy z EOPA, že bychom vás eh, informovali mnohem pravidelněji a možná také koordinovaněji, že bychom zorganizovali formálnější výměnu názorů i v písemné formě, abyste byli pravidelně aktualizovaně informováni o naší práci v nejrůznějších oblastech. Takže to je jistě věc, kterou bychom i my sami přivítali, byli bychom rádi za vaši zpětnou vazbu a rádi bychom vás zapojili do organizace našich politik, co možná nejdříve. Pan předseda eh, Petr Simon. Děkuji. Můj první dotaz navazuje na to, co jste říkal úvodem, tedy financování dozorčích eh, nebo dohledových orgánů. A já bych si přál, aby tady bylo zapsáno, že na veřejném zasedání nám EBA říká, eh, že pokud jde o eh, školení v oblasti dohledu, nemůže to naplnit tak, jak by si přála, protože proto nemá vyhrazené prostředky, vlastní prostředky. To bychom měli zdůraznit. Možná, že se to veřejně začne řešit, protože to je vlastně protiklad toho, co jsme si přáli právě když jsme vytvářeli ty tři dohledové orgány, my jsme nechtěli pouze na papíře větší bezpečnost, ale i v praxi. A když nedojde k, pod, k příslušnému vyškolení, eh, tak k tomu nedojde v praxi. Takže jaké prostředky byste potřebovali navýšit, abyste mohli uh, opravdu splnit ty požadavky na vzdělávání, tak aby se mohli to vše plně splnit. Dále eh, financování středního stavu v Evropě. Eh, máme tady tedy eh, Unii kapitálových trhů a to má přispět k tomu, aby malé a střední podniky měly lepší přístup k financování Víme, že 99 všech podniků v Evropské unii jsou právě malé a střední podniky. Víme, eh, že celý 67 všech pracovních míst v Evropské unii že je poskytují. A eh, s ohledem na tu poslední eh, krizi, tak tam to vlastně ani nebyly malé a střední podniky, které k tomu přispěly, ale pokud jde o Eh, dostatečnou kapitalizaci malých a středních podniků eh, došlo k tomu, eh, že dostanou mnohem lepší faktor, aby byly více podpořeny, aby bylo podpořeno financování malých a středních podniků. Ale podle toho, co teď slyším, tak zástupci EBA a vy sám tvrdíte, že na základně jejich údajů se vlastně má zvažovat odstranění tohoto faktoru, který má upřednostňovat malé a střední podniky. To mě zajímá, tedy jak se k tomu stavíte? Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám, pane Simone. Pokud jde o vaši první otázku, tak zde bych uvedl konkrétní příklad eh, školením. My se snažíme v této oblasti vytvářet určité eh, strukturované projekty, které by eh, obsahovaly nějaké základní evropské mm, osnovy, jak základní, tak pokročilé, pro vytvoření společných školicích materiálů, které by se pak používaly eh, v národních úřadech a následovala by také jednotná certifikace. To znamená, že v jednotné Evropě by fungovalo jednotné, jednotná certifikace. Eh, spolupracujeme eh, s, instituci, s institucemi v Evropské unii vytváříme také onlineové aplikace pro školení online. Aby to vše bylo možné ovšem zrealizovat, potřebujeme finanční prostředky, potřebujeme zdroje, máme pochopitelně omezený rozpočet, takže musíme zvažovat eh, také to, že bychom požádali národní úřady, aby k věci přispěli, protože bychom mohli využít jejich prostředky, které používají na školení, částečně pro celoevropské školení. Potíž je v tom, že nedostaneme žádné další prostředky eh, navíc, eh, máme tedy stálou částku 2 milionů Nejsou to žádná velká mm, čísla, žádné další prostředky navíc nedostaneme. Nemůžeme žádat e, úřady, aby nás financovali v separátní rozpočtové položce. Byli jsme informováni, že tímto způsobem to není možné a nemůžeme také účtovat poplatky za naše mm, služby. To je v rozporu s nařízením, takže bylo by to sice vše užitečné, rádi bychom se do toho pustili, ale jsou tady veliká omezení. Druhá otázka, financování malých a středních podniků. My provádíme analýzy, pokud jde o ty podpůrné faktory a příští rok vás o tom budeme na vaši žádost informovat. Provádíme skutečně faktickou věcnou analýzu a souhlasím s vámi, že malé a střední podniky možná nebyly v epicentru krize, rozhodně nebyly příčinou krize, nicméně krize na tyto podniky a na jejich finanční situaci měla samozřejmě velký dopad, <coughs> řada špatných nesplácených eh, úvěrů eh, jsou vlastně expozice malých a středních podniků. Takže Nemáme zatím ještě všechna data zanalizována, ale co zatím naznačují je, že podpůrné faktory eh, které se týkají kapitalizace malých a středních podniků, eh, zatím nebyly dostatečné, tak aby se podpořilo uvěrování malých a středních podniků. Zatím jsme tedy nezaznamenali nějaké značné zlepšení, pokud jde o přístup malých a středních podniků eh, k financování oproti velkým firmám. Víme, že se již pracuje na legislativě, která by uznala nižší systémová rizika u malých a středních podniků a jejich úvěrování, což by se mělo projevit v nižších úvěrových sazbách. Ať jsou tam také nižší eh, korelační eh, faktory přístupu k malým a středním podnikům. Kromě toho provádíme také analýzu vhodnosti poplatku, pokud jde o rizikovost protistran. A naše analýza vypadá tak, že když se vezmete malé a střední podniky v korporátním portfoliu, tak tam může být možná ehm, přehnané účtování ehm, poplatků ehm, malým a středním eh, podnikům to, to jsou dosavadní, dosavadní údaje, na kterých pracujeme a které vám eh, příští rok předložíme. Ale to chci říct, že někdy trochu přeceňujeme dopad eh, regulační legislativy na uvěrování, protože ty faktory, které uvěrování eh, ovlivňují, jsou mnohem, mnohem širší, obsahují posouzení rizikovosti protistran ze strany jednotlivých bank a to je tedy také součástí problematiky uvěrování malých a středních podniků. Děkuji. Já předpokládám, že budete analyzovat také eh, to, co by se stalo bez toho, kdybyste zavedli ty podpůrné eh, faktory. Ano, samozřejmě říká eh, pan Enria Kate Winburn. Děkuji. Já jsem velice ráda, že jste formulovali pravidla pro druhou úroveň. Děkuji také vašemu týmu za to, že jste ukončili práci v rámci prvního mandátu na této věci, ale Eh, v rámci eh, legislativního programu se budete muset soustředit i na další nástroje, abyste zajistili plné eh, prosazování těch jednotných souborů pravidel. A moje otázka týkající se toho vašeho dokumentu nejčastějších dotazů. Chci se zeptat, jak chcete zajistit transparentnost pro všechny zainteresované subjekty, jak chcete dále spolupracovat s Evropským parlamentem při vydávání těchto pokynů pro národní úřady a účastníků trhu? A další věc, jaká opatření můžete přijmout vy sami, abyste předcházeli politizaci takových různých záležitostí, do nich jsou eh, eh, zapojeni Eh, pracovníci vaší eh, řídící rady, zejména pravidla CSDR. Eh, děkuji za tuto otázku. Jak jsem už sám říkal, už teď přesouváme ehm, na naši pozornost na jiné záležitosti s tím, jak se vyvíjíme. Stále se budeme věnovat zpracovávání standardů a pokynů i v roce 2016, co tady souvisí s legislativou na první úrovni, ale od roku 2017 se budou trochu uvolňovat naše zdroje a budeme se moci více zapojovat na konvergenci eh, konkrétních eh, praktik. A to samozřejmě nebude lehké, protože ehm, všechny tyto úkoly jsou sami o sobě eh, strukturálně velice obtížné. A proto jsem říkal, že je potřeba přijít i s novými nástroji. A já si myslím, že benchmarking, Výstupu eh, dozorových aktivit, to je velice důležitá věc. Eh, uplatňujeme to na rizikově vážená aktiva například, ale mohli bychom to použít i v jiných oblastech. Už jsme začali v letošním roce předkládat parlamentu zprávu o konvergenci dozoru a já si myslím, že toto bude jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak vás zapojit eh, do celé věci a společně se podívat na to, kde jsou největší problémy, kterými se musíme zabývat. Další důležitá věc, pokud jde o implementaci, kdy zjistíme, že něco dobře nefunguje a důvodem je primární legislativa, tak eh, máme potíž dosáhnout té konvergence v rámci dozoru. Minule jsme zde hovořili o otázce proporcionality, jak se vzpomenete, a to je další oblast, eh, kde bude potřeba o věci diskutovat a kde bude potřeba vést dialog. Takže někdy se zjistí, že eh, se liší provádění směrnic eh, na národní úrovni a to je samozřejmě překážkou konvergence. Pokud jde o CSD, tak eh, chápu podstatu vaší otázky. Celý proces je velice obtížný, tento standard zatím ještě neprošel prvním hlasováním v radě našeho orgánu. Ono to řízení eh, někdy probíhá trochu frustrujícím způsobem. Některá pravidla má samotná Evropská rada, to nemohu spochybňovat, ale někdy jsou tady případy, kdy eh, dojde k tomu, že eh, náš produkt, naše pokyny například jsou zablokovány, nejsou schváleny. Bylo 23 hlasů pro, 5 států se zdrželo, nikdo nebyl proti, ale přesto se nepodařilo dosáhnout kvora a velice těžko se to pak eh, vysvětluje, proč nebyly pokyny eh, schváleny a jedním z takových příkladů bylo právě i CSD, kdy jsme nedosáhli potřebného počtu hlasů. Přesto se pokusíme udělat vše pro to, abychom záležitost finalizovali do konce tohoto měsíce a musím říci, že se snažíme udělat maximum pro to, abychom zapojili všechny naše členy a vyhnuli se čistě národním postojům v radě, abychom dosáhli skutečně vyváženého, skutečně celoevropského eh, názoru. Ale bohužel musíme fungovat s tím, že máme v radě zástupce jednotlivých členských států, což někdy komplikuje schvalování. Eh, děkuji, říká pan předseda Silvi Gulár. Děkuji, pane Enria, za to, že jste mezi námi, že jste přišel. E, děkuji a děkuji vám e, také za vaše aktivity během těchto let, e, kdy jsme tady měli zodpovědnost za dohled, za vytváření dohledu. Byla to velká zodpovědnost a samozřejmě to bylo obtížné. Uvědomujeme si, že jsou tady určité nedostatky v řízení orgánu, který tak talentovaně řídíte. Je tady jedna věc, která mě velmi znepokojuje. Velice jsem znepokojena e, souvislostí mezi opatřeními e, úrovně 1 a tím, co se po vás eventuálně může požadovat. Není žádným tajemstvím, že pokud jde e, o strukturální reformy, je tady určitý text, který je poměrně závažný a v podstatě problematický a stačilo by, aby několik států se nepřiklonilo k té věci a ta věc by musela být stažena. Takže jak je to mezi tím rozdělením mezi tou první a druhou úrovní? Vy samozřejmě nemůžete změnit řízení EBA, ale myslíte si, že bychom se měli uh, omezit, eh, pokud jde o to, že se některé věci odkazují na tu druhou úroveň, nebo jak uh, k tomu přistupujete, jak to vnímáte? Obecně řečeno, ty vztahy mezi první a druhou úrovní jsou velmi důležité. Uh, a já si osobně myslím, e, že až se bude řešit revize komise, až to komise e, tedy bude předkládat, e, ten příslušný komisář, tak, tak se budeme věnovat právě tomuto. V oblastech, kde je to příliš podrobné, až na té první úrovni, tak Eh, tam je to problematické, když dochází ke změnám na trzích a jsou tam oblasti, eh, kde je problematické se dohodnout a tam se někdy ten horký eh, bramborek si přehodí na tu druhou úrovni a to vede k tomu, že je opravdu obtížné eh, ty normy eh, dopracovat, dotáhnout do konce, takže to je oblast, které bychom se rozhodně měli věnovat a soubor jednotných pravidel by měl nakonec z toho vyplynout jako zároveň silný a zároveň pružný, jednak mezi těmi silnými principy a technickými podrobnostmi by to mělo být tak nastaveno. Eh, také eh, příklad eh, výkaznictví ve veřejném věstníku, tak tam, tam se právě toto řeší. Mm, pokud jde o bankovní výkaznictví, tak to nemá příliš velký smysl. A to je oblast, která by mohla být snadno delegována více na ty technické Eh, orgány. Takže tady je potřeba to trochu jinak nastavit. Pokud jde o ty strukturální reformy, které jste zmiňovala, eh, tak já obecně eh, podporuji závěry zprávy Likenen. Já si myslím, že to bylo poměrně vyvážené, pokud jde o univerzální bankovnictví, i když tam samozřejmě byla určitá rizika a Tady se argumentovalo tím, že národní reformy probíhají v hojné množství, ale nejsou dobře koordinovány. Takže tady, aby to bylo vše efektivní v praxi, tak je potřeba zajistit dobrou koordinaci mezi těmito ustanoveními a, a směrnicí o bankovní eh, obnově, protože to se týká obojí eh, hm, této oblasti. A za druhé, je potřeba mít jasná kritéria, která by měla být jednak stanovena v té legislativě na první úrovni pro ty oblasti, kde je potřeba mít dobré oddělení a kde jsou potřeba ještě další dohledová opatření a technické detaily ty by měly být, pouze ty by měly být na eh, té druhé úrovni, v textech té druhé úrovně. Eh, protože Kdybychom to všechno měli eh, řešit eh, na té první úrovni, tak eh, by to nebylo dobré. A potřebujeme mít také mechanismus pro správné průběžné monitorování, protože když vzniknou strukturální bariéry na trhu, tak tam se to zároveň někdy ehm, využívá na podrývání těchto věcí. Slovo má Sven Giegel. Děkuji, děkuji vám za to, že jste zdůraznili že eh, kdybychom se, kdyby se ada vrátila k Likenens zprávě, tak eh, že by vlastně to celé mohlo být eh, usnadněno. Děkuji vám za to a jednak bych chtěl říci, že si myslím, že tady bylo pět dobrých let pro dohledové orgány, Není vaší chybou, že některé věci zkrátka nemohou být vykonány tak, jak jsme si to přáli na počátku. Víme, jak složitá je struktura řízení, že rozpočet je omezený, že jsme vám přidělili nové úkoly, jako je ochrana spotřebitelů, ale dali jsme vám eh, dodatečné zaměstnance. A E, není vaší chybou, že komise zablokovala revizi na tak dlouhou dobu, e, kdy Evropský parlament e, se tam k tomu již klíčově vyjadřoval. Není to vaše zodpovědnost, vy jste přesto zajistili větší nezávislost, než se dalo od této struktury očekávat. Mám několik otázek. První se týká proporcionality v oblasti bankovnictví. Já mám pocit, že e, tam by bylo možné něco vylepšit, pokud jde například o výkaznictví. Tam e, by mě zajímalo, pokud jde o ty banky, které nepoužívají IFIS, tak e, tam se tam vlastně byste měli změnit svůj přístup a druhá věc, mohl byste slíbit, že bude předložena zpráva o stínovém bankovnictví a regulační arbitráži, protože to je něco, co v podstatě ohrožuje dohled nad bankami tím, že se eh, vlastně to, jak si převádí do jiných modelů. Eh, mohl byste nám říct, jakým způsobem by se to mohlo vylepšit? Můžete nám dát k tomu nějaké informace, nějaké podněty? Děkuji. Proporcionalita, já už jsem to zmínil, to bude výzva pro nás. Měli bychom se v revizi na to velmi pečlivě zaměřit. A já si myslím, že jsme tady již vyvinuli eh, velké úsilí, pokud jde o proporcionalitu eh, principů v mnoha oblastech, i pokud jde o výkaznictví. Eh, tady jsou nové oblasti, které nebudou uplatnitelné třeba když jsou to menší banky. A taky jde o množství výkaznictví, které bylo požadováno na, po bankách. Ty byly v různém eh, odvětví, eh, v různých eh, oblastech se to požadovalo v různém množství, takže tam byly rozdíly a já samozřejmě vnímám to, co jste říkal, i pokud jde o IFRS, výkaznictví o finančních účtech by mělo být takové, aby ty eh, informace, které poskytuje do, potřebuje dohled, eh, tak aby byly poskytnuty. Mohli byste se zavázat k tomu, že se pokusíte změnit to, že banky eh, vlastně předkládají čísla, která vlastně neodvozují od těch svých účtů nebo nemají je? Odpověď je ne. Ne proto, že chceme po bankách, aby eh, tady podávali výkaznictví a zároveň měli jiný účetní rámec. Ne, my potřebujeme čísla, která budou srovnatelná napříč bankami. Samozřejmě, že chceme ale respektovat ten rámec, ve kterém oni fungují a měli bychom se samozřejmě, měli bychom se samozřejmě vycházet z jejich čísel z účetnictví, ale eh, potřebujeme samozřejmě čísla, která jsou potřebná pro účely dohledu toto není eh, výkaznictví o účetnictví, to je, mm, tady je to otázka dohledu, potřeby dohledu a samozřejmě, eh, že tam, kde je to přílišné, eh, přílišná zátěž, tak tam se můžeme snažit to nějakým způsobem zjednodušit, ale potřebujeme určitá čísla, a my, to musíme, my k tomu musíme přistupovat z pohledu dohledu. Potřebujeme něco jiného než pouhé účetnictví. Potom pokud jde o stínové bankovnictví, arbitráže, tak eh, my jsme tady už odvedli velký kus práce, eh, například během eh, státní zadluženosti, tak tam jsme se snažili eh, různými daty eh, zkoumat aktivity, které byly znepokojivé. Měli jsme také výbor, podvýbor pro rizika, eh, který se zabývá těmito otázkami, takže já si myslím, že tady v podstatě nebude problém podat zprávy Evropskému parlamentu o těchto oblastech, ale tady je problém někde jinde. To se týká entit mimo ten systém, který je regulován. Tam nedostáváme žádná data a my, EBA, se tady snažíme pracovat, vypracovat pokyny, pokud jde eh, o to, kde jsou banky exponovány a vydány vlastně eh, v riziko tím eh, tomu stínovému sektoru. A teď jsme tady dokončili určitou konzultaci a chceme to dotáhnout do konce chceme to vše dopracovat, tak abychom to mohli na ten stínový sektor um, ošetřit a budeme vám samozřejmě o tom podávat zprávy. Děkuji, David Coburn. Minulý eh, týden předseda ECB, pan Drágy, eh, byl před eh, tímto výborem, vystoupil a bylo, byla mu položena dotázk, otázka, zda by za, nebo za jakých podmínek by eh, tedy se obrátil na Evropský parlament a konzultoval ho. A on eh, říkal, že nezodpovídá národním parlamentům, ale Evropskému parlamentu. Důležitá rozhodnutí v naléhavých situacích eh, Eh, se ovšem vaše rozhodnutí může týkat i národních bank, eh, anglických bank, britských bank. A mě by zajímalo, eh, kdyby vás House of Commons vyzval, abyste nám vysvětlil vaše rozhodnutí, dostavil byste se a vysvětlil byste. A za druhé, co vás odlišuje od pana Drágyho v tomto ohledu, podle vašeho názoru? Musím říci, eh, že jsem se již účastnil různých slyšení v národních parlamentech, eh, byl jsem eh, v britské sněmovně, byl jsem v národním parlamentu, v senátu a v parlamentu v Itálii, v Německu, ve Francii. A tam opravdu byla takováto slyšení, kterých jsem se osobně účastnil a já si myslím, že ten rozdíl spočívá v tom, že máme různé role, eh, než se my utváříme pravidla a ten typ akcí, eh, kterými se zabýváme, eh, to jsou ty, které se týkají pravidel, které přijímají i národní parlamenty. Takže tak náš Mm, dialog na primární úrovni probíhá s tímto výborem, s Evropským parlamentem, tak samozřejmě mohou existovat i případy, kde by bylo vhodné um, poskytovat informace i národním parlamentům a vysvětlovat, odůvodňovat naše rozhodnutí při vytváření pravidel. Bez mikrofonu. monitorovací politika je ve výlučné pravomoci Evropské unie, říká pan předseda. Sorry, Miss Barbara Kappel. No, you concluded your time. You conclude... Váš čas již vypršel, říká pan předseda. Já tady musím vykonávat svou povinnost. Session, sir. You... No. Thank you. Ba- tak děkuji vám, Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. Váš úřad, pane Enrio, provádí pravidelné stres testy. V příštím roce eh, bude další a pak každé dva roky. Zaměřujete se přitom zejména na profitabilitu a na udržitelnost, na nosnost business modelu bank. Výsledky mají být součástí výroční revize ECB. V podstatě jde o stanovení minimální kapitálové kvoty pro velké banky. Mnoho bank si dělá starosti o nízkou výnosnost finančního sektoru kvůli nízkým úrokům stanovenými ECB a kvůli špatným výhledům hospodářským v EU. Vzniká debata o tom, zda finanční sektor není náhodou příliš silně regulován a tím pádem banky mohou dávat jenom malé objemy úvěru eh, ekonomice. V USA eh, už to tak není. Tam už instituty jako JP Morgan jsou dávno opět profitabilní. Existuje studie, která hovoří o hm, kapitálové mezeře 25 miliard euro, což vede k tomu, že se v bankách zavádí obrovská opatření na snižování nákladů. První výsledky už máme. To znamená hlavně rušení míst. Barclays řekli, že do roku 2016 budou zrušeny desetitisíce míst u Deutsche Bank, HSBC, Standard Charter, Unicredit. Vždy hovoříme o desítkách tisíc pracovních míst, dohromady skoro 150 tisíc pracovních míst, které jsou tedy výsledkem těchto opatření na snižování nákladu. Tyto instituce bojují s vyšším dohledem, snižujícími se eh, výnosy, větším eh, rizikovým managementem a vyšším tlakem ministrů. Má otázka na vás. Na tomto pozadí, jak hodnotíte regulovanost bankovního sektoru? Do jaké míry si myslíte, že je potřeba zavádět další regulační nebo dohledová opatření pro banky? Děkuji vám eh, za tuto otázku, protože mi umožní se jasně vyjádřit k přeregulaci a dopadu na hospodářství. Obecně si myslím, že v té debatě panuje obrovské neporozumění. Máme data pro celou EU a pro každý členský stát. Je z toho jasné, že ty banky, které nemají dost kapitálu, jsou banky, které méně půjčují. Proč? Protože se snaží Ehm, snižovat půjčky a snaží se využít svůj kapitál produktivně jinak. Když se podíváte na rozdíl mezi evropskými a americkými bankami, tak ten hlavní rozdíl je ten, že americké banky frontloadovaly eh, ten zvyšující se kapitál dříve do svých rozvah a byly schopny začít půjčovat dříve než evropské banky. Takže momentálně to klíčové je, chcete-li nastartovat bankovní sektor, to nejdůležitější je ta jaksi prodloužená krize v podobě těch špatných úvěrů. Co se týká těch propouštění eh, a kontroly nákladovosti, musíme uznat, že z té krize jsme vyšli s obrovskými dluhy. A to znamená, byla to kapacita navíc v tom průmyslu, který produkuje půjčky, která byla jaksi nadbytečná. Tím pádem tuto kapacitu je potřeba redukovat, provést restrukturalizaci. Čím dříve tento proces restrukturalizace proběhne, tím lépe na tom evropský bankovní sektor bude. Tím dříve bude v pozici, aby mohl skutečně podporovat reálnou ekonomiku. Děkuji Gunnar Heckmark. Děkuji vám mnohokrát. Díky za všechny vaše dosavatní odpovědi. Já se chci vrátit k jedné věci, které jsme se už dotkli, a to je ten vztah mezi různými částmi jednotného trhu a tím, jak můžeme ten single rulebook potvrdit a obhájit, abychom tedy nevytvářeli jenom duplicitu a překryvy. Zajímalo by mě, z vaší perspektivy, jak si myslíte, že můžete zajistit, že single rulebook a společný finanční trh nebudeme sami podkopávat? A jak můžeme zajistit, že naše administrativní zdroje budou používány tím správným způsobem? Je potřeba najít rovnováhu mezi vámi a ostatními kontrolními orgány. A chci se zeptat, jakým způsobem si myslíte, že bychom tyto problémy měli řešit, abychom tedy dosáhli i správného politického vyvážení. Jsou to otázky, které jsou velmi významné, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska politického. A bylo by velice užitečné, kdybyste nám mohli říct, jak si myslíte, že bychom se měli chovat dál. Děkuji, pane Hökmarku, to je skutečně složitá otázka. Dovolte mi uvést pár příkladů. Za prvé, ty stres testy, ty zatěžkávací zkoušky, my se snažíme přemýšlet tak, že tedy, dobře, teď mezi ECB na straně jedné a mezi zeměmi na straně druhé máme eurozónu a v ní jsou různé perspektivy, různé makroekonomické prostředí, různá rizika. Jak to všechno udržíme pohromadě? Došli jsme k tomu, že jsme své zatěž, zatěžkávací zkoušky převedli z univerzálního systému do skutečného transparentnostního cvičení. Jinými slovy, máme velice striktní metodiku, společné scénáře, které se aplikují na všechny banky v jednotném trhu, aby investoři a účastníci na trhu viděli tu transparentnost. A potom každý ten orgán využívá výsledky těch zatěžkávacích zkoušek v rámci svých procesů ve druhém pilíři, aby se identifikovaly ehm, kapitálové spoje mezi bankami. To znamená, je to, ten, je to navázání toho transparentnostního konceptu na řádnou odpovědnost. A to je, myslím, způsob, jakým to může velice dobře fungovat. To znamená, máme společná data, společnou metodiku, společné informace pro trhy. A to, myslím, velice dobře přispívá k fungování jednotného trhu. Za druhé, tedy druhý příklad, co se týká politiky, kterou asi budete poměrně záhy řešit. Podíváme-li se například na programy Post Guarantee Schemes, eh, o tom se v eurozóně hodně diskutuje. To znamená, že bychom měli společné programy záruky za vklady. Ale za poslední léta vidíme masivní přesun vkladů Eh, napříč jednotným trhem i ze zemí eurozóny do zemí mimo eurozónu. A je potřeba zajistit, že vkladatelé budou chráněni napříč celým trhem. To je v první řadě úkol pro eurozónu, protože pokud máte vklad jednoho eura na Kypru, eh, který nebude považován za stejné jedno euro uložené někde jinde, to je problém pro jednotnost eh, trhu, ale i pro tu jednotnou měnu. Takže ten dvojí rozměr si musíme uvědomovat. A za třetí, například proces revize dohlížecích orgánů. My se snažíme zajistit společnou metodiku pro SSM a všechny ostatní kompetentní orgány, což je naprosto zásadní pro to, aby, když máte z nějaké společné rozhodnutí, jste používali stejnou metodiku pro jeho dosažení. A to podle mého názoru je také velice důležitý příspěvek. To znamená dohledové praktiky, vybrání těch správných témat a způsob, jak podpořit spolupráci mezi dohlížecími orgány a mezi bankami v rámci SSM v eurozóně i mimo ní. Děkuji. Děkuji vám. Jako poslední Eva Kajlí. Děkuji. Abych navázala na e, právě tuto otázku, dovolte mi se zeptat na toto. Pokud všechny banky budou v dobrém hospodářském stavu, tak eh, co se týká jak tedy eh, jejich rozvahy, tak vystavenosti rizikům, tak je bankovní systém v dobrém stavu jako celek. Nicméně v praxi jsme viděli, že toto není vždy správný přístup pro makroprudenční dohled na systémické úrovni, že potřebujeme tedy ještě širší makroperspektivu, abych tak řekla. Vzhledem k tomu, že z jiné perspektivy, tedy z té užší perspektivy, vidíme celou řadu e, problémů, které jsou specifické pro jednotlivé státy a potřebujeme přístup stát od státu, tak to má dopad i na agregaci výsledků pak pro stabilitu celého bankovního systému. Já se chci zeptat, kdybychom měli ten širší postup, jak se tento reflektuje v metodice těch zatěžkávacích zkoušek, které jste oznámili na rok 2016? jakým způsobem se bude zacházet s DTA, s různými daňovými aktivy na rozvahách těch eh, testovaných bank. Chci se zeptat, zda máte nějaké výsledky pro vklady. A nakonec konkrétně, řecké banky jsou hodnoceny podle baselineového scénáře s indikátorem 9,5%. Eh, Chci se zeptat, zda nás můžete ujistit, že evropské banky ostatní v roce 2016 budou opět pouze v tomto scénáři 9,5%. Děkuji. Děkuji vám. E, to je poměrně komplexní otázka, ale pokusím se. Co se týká vyváženosti mezi problémy specifickými a mezi problémy řešenými na evropské úrovni, myslím si, že stávající rámec Eh, evropské legislativy dává národním orgánům dostatečný prostor, aby si přizpůsobili požadavky podle konkrétních specifických otázek pro danou zemi. Eh, například, já nevím, může docházet k systémovým rizikům kvůli přizpůsobení, možnost navýšit váhu rizika, navýšení kapitálových požadavků a to do značné míry. Takže bych chtěl říci, že Flexibilita je zde veliká. Důležité je, aby makroprudenční orgány zajistili, že tato flexibilita bude využívána smysluplně, protože z historie víme, že když máme krizi, já nevím, třeba malé banky, třeba eh, Casas eh, ve Španělsku, tak výsledek té krize se pak může přelít i na evropskou úroveň. Takže ty dvě věci je potřeba přidržet u sebe. Zachování rovnováhy v zatěžkávacích zkouškách. Technická metodika je stejná, ale samozřejmě my velice pečlivě sledujeme konkrétní rizika, která jsou relevantní pro banky v určité jurisdikci. Například v letošním roce máme dvě zaměření. Jednak eh, půjčky Forex, což je velký problém v některých státech, zejména ve střední a východní Evropě. A za druhé, otázky chování. Ehm, opět, toto je v některých jurisdikcích výrazný rizikový faktor. A to umožní dohledovým orgánům v daných oblastech mít takovou zpětnou vazbu ze zatěžkávacích zkoušek, která bude užitečná pro jejich dohledové ehm, orgány. Eh, zacházení z DTA. My se používáme, eh, pokoušíme používat toto, jak nejlépe můžeme. Snažíme se plně využívat pravidla, jaká máme. DTA, jak víte, je oblast, kde v podstatě rozhodují národní orgány. Máme různé zaváděcí termíny, ale vzhledem k tomu, že ECB teď navrhuje tyto termíny zkrátit pro eurozónu, to výrazným způsobem navyšuje konzistentnost a my zjistíme, jakým způsobem můžeme dosáhnout ještě vyšší míry konzistentnosti s těmi ostatními státy. Co se týká prahových hodnot, zmínil, v tomto cvičení nebudeme mít Prahy, bude záviset na příslušných orgánech, to znamená pro řecké banky to bude SSM, který bude zajišťovat konzistentnost mezi bankami v Řecku a v jiných částech eurozóny, co se týká prahových hodnot, jaké budou přijaty. Ale není to otázka přímo těch prahových hodnot, spíše jde o to, abychom banku od banky identifikovali adekvátnost kapitálu vzhledem k specifické struktuře rozvahy a business modelu. Děkuji, děkuji pane Enrio za velice zajímavou výměnu názoru. Tato diskuze bude základem pro naše hodnocení. Děkuji vám. now we can welcome... Nyní zde vítám pana Gabriela Bernardinaho. který zastupuje orgán, který vždy vedl velice intenzivní dialog s Evropským parlamentem. Dávám vám slovo. So thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jsem velice rád, že jste mě pozvali dnes eh, na zasedání eh, výboru Ekon. Chci odpovědět na otázky, které, mm, které máte v rámci tohoto potvrzovacího slyšení. Já bych chtěl dále rozvíjet EIOPu jako dozorový orgán v rámci evropských orgánů finančního dohledu. Nyní dovolte, abych zmínil své hlavní tři strategické priority. Za prvé, že chceme usilovat o další dozorovou konvergenci, posílit preventivní ochranu spotřebitelů a za třetí chceme zachovat finanční stabilitu. Pokud jde o podporu eh, konvergence v rámci dozoru, tak chceme samozřejmě aplikovat Solvenci 2, což znamená větší přesun k dohledu a jak to také ukazuje zpráva z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, pokud jde o současnou konvergenci a aplikaci evropské legislativy. Eh, Evropská legislativa je zde naprosto zásadní, protože regulace je samozřejmě důležitá věc, nýbrž provádění eh, je věc ehm, ještě, ještě důležitější, takže nám půjde o konvergenci dozorových dobrých praktik eh, v rámci Evropské unie, abychom eh, snížili eh, svévolné aplikování evropské legislativy a následně zajistili stejnou míru ochrany pro všechny v Evropské unii. V současném kontextu, kdy jsou tady různé praxe dozoru, dohledu v jednotlivých členských státech, se chceme v rámci EOPA soustředit v příštích pěti letech na zvýšení konvergence, chceme směřovat k jednotné kultuře dohledu v EU, k nízkorizikové kultuře, která bude eh, zajišťovat silný, ale zároveň spravedlivý dohled. Solvenci 2 vnímám jako určitou příležitost, jak se eh, eh, vyvinout tímto směrem a této příležitosti musíme využít. My si budeme stanovovat samozřejmě bilaterální eh, priority s jednotlivými národními úřady, budeme získávat jejich zpětnou vazbu, budeme se snažit usnadňovat přeshraniční diskuze a podporovat zlepšení v místních dozorových praktikách a to vše v souladu s iniciativami, jako byla úspěšná bana, iniciativa přeskumu bilance v Rumunsku. Budeme eh, věnovat pozornost eh, monitorování interních modelů, budeme je srovnávat, budeme eh, zjišťovat, zda zde nejsou nějaké zásadní rozdíly, které by měly dopad na eh, jednotná pravidla hry a ochrany pro všechny. Pokud jde o ochranu spotřebitelů, tak eh, zde se budeme věnovat dohledu na to ochranou spotřebitelů, protože nám nejde o poškození jednotlivců jako spotřebitelů, ale širší obezřetnostní dopad na finanční sektor. Budeme aktivně přispívat tomu, abychom dokončili tzv. jednotný soubor pravidel o ochraně spotřebitelů, zejména tím, že budeme implementovat eh, směrnici o distribuci pojištění IDD a budeme spolupracovat se Společným výborem eh, evropských dozorových orgánů. Budeme se snažit postupně implementovat na evropské úrovni úrovni koordinovaný, preventivní, eh, na riziku založený dohled. Budeme přitom zvažovat rizikové eh, rizikové eh, indikátory a snažit se co možná nejdříve zjišťovat rizikové situace pro spotřebitele chceme obnovit důvěru spotřebitelů ve finanční trhy, tady vnímáme naši eh, organizaci jako eh, přidanou hodnotu. Pokud jde o zachování finanční stability, tak samozřejmě dnešní prostředí je začně problematické přetrvávají nízké úrokové sazby, eh, solvenční postavení pojišťoven a důchodových fondů a udržitelnost biznesových modelů v tuto chvíli není úplně jednoduchá, takže chceme dále provádět zátěžové testy jako určitou prevenci a identifikovat hlavní rizika a vydávat doporučení, jak je řešit. Chceme víc nové harmonizované legislativy o Solvenci 2, včetně jejího výkaznictví, takže chceme vypracovat ucelený informační systém a dále rozvíjet kapacity pro spolehlivé analýzy rizik. Chceme vydávat eh, ukazatele včasného varování, a tak posílit kvalitu jak mikro, tak makro dohledu v rámci Evropské unie. Kromě těchto tří hlavních priorit v rámci svého regulačního mandátu bude EIOPA nadále rozvíjet politickou práci založenou na průkazných informacích, což bude vždy základem silného obezřetnostního dohledu a regulace. Chceme zajistit také transparentní přeskum Solvenci 2, chceme posoudit kumulativní dopady a nežádoucí důsledky této regulace. Přitom chceme zachovávat zásadu proporcionality. Chceme také eh, pomoci eh, práci mezinárodních eh, for, chceme se účastnit rozpracovávání mezinárodních kapitálových standardů a samozřejmě jsme připraveni na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem v této oblasti. EOPA bude nadále se účastnit práce na vytvoření Unie kapitálových trhů, budeme poskytovat doporučení, pokud jde o vypracování takzvaného celoevropského penzijního produktu PEP. E Chceme vytvořit eh, udržitelný a bezpečný eh, trh pro evropské občany a spotřebitele. Chceme také eh, zajistit dlouhodobé stabilní financování pro evropské ekonomiky. Tady bude důležitá podpora Evropského parlamentu při této důležité iniciativě, abychom zajistili, že prioritou bude zájem evropských spotřebitelů, bude nad národními zájmy a že zajistíme dostatečně silný dohled, který obnoví důvěru evropských občanů. Pokud jde o finanční a personální omezení, tak samozřejmě si musíme, eh, se musíme rozhodnout eh, mezi různými prioritami. Nebude to jednoduché a musíme adekvátně naše priority zvážit. Přesun od regulace k dozoru bude znamenat, že musíme posílit především interní kapacity a musíme klást důraz na eh, řízení eh, rizik. Těším se tady na spolupráci s novým výkonným ředitelem a chci zajistit, aby tato mm, organizace i nadále fungovala řádným způsobem a pozitivně přispívala ke změnám v prostředí. Pokud budu potvrzen ve své funkci, eh, tak se eh, budu ve své funkci řídit nejvyššími standardy nezávislosti, odpovědnosti a transparentnosti. Vždy budu k dispozici Eh, Evropskému parlamentu, abych vás informoval o našich aktivitách a strategiích. Eh, pro mě je otázka nezávislosti a odpovědnosti nedílnou součástí mé práce. Vnímám tedy jasnou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu, což eh, je prvek, který dále posílí mou nezávislost ve službě veřejnému zájmu. Těším se na další spolupráci s vámi, také s vedoucím týmem EOPA a se všemi jejími eh, pracovníky. Těším se na další práci v zájmu evropských občanů a nyní jsem k dispozici pro eh, diskuzi s poslanci. Pan předseda, děkuji Gabrieli, eh, nejprve pan Vans. Děkuji, pane předsedo. Gabrieli, děkuji za tvá slova. A mám dvě dotazy. Komise parlamentu a radě předložila další právní akty k Solvenci 2, která se nyní zkoumají. A já si myslím, že spoluzákonodárci objasnili, že směrnice se teď má konečně začít uplatňovat a nemělo by se to ten celý balíček zase znovu otevírat. E, komise e, k tomu přistupuje velmi ze široka, zachází velmi daleko a jak se zdá, tak e, také předkládá další myšlenky ke změně právních eh, aktů. Jak na to nahlížíte vy a jak na to nahlíží EOPA Potom eh, pokyny, eh, které EOPA zveřejnila v minulosti, nejsou ve zdravém vztahu k proporcionalitě. Ehm, je tam obrovské množství různých pokynů a já nevím, jestli to odráží skutečný mandát EOPA, protože jsou to stovky různých dokumentů, různé kopie právních aktů a e, zákonodárce e, by měl přece prioritizovat, stanovovat si priority, to znamená tam e, řešit ty věci v první řadě, kde EOPA dostala prvořadý mandát. Jak chcete zajistit do budoucnosti, aby se přestalo s tímto přesycováním a zavalováním nejrůznějšími směrnicemi a jakým způsobem chcete přistoupit ke stanovování priorit. <clears throat> Děkuji. Definitely good Děkuji, to jsou velice dobré otázky. Pokud jde o tu první vaši eh, otázku týkající se legislativního rámce Solvence 2, tak eh, já myslím, že jsem to vždy říkal zcela jasně. Jak víte, pro nás je důležité zajistit eh, stabilitu regulačního rámce. Takže chápeme, že komise chce zavést určité nové prvky, doladit tom. Víte, že pracujeme v a pracovali jsme v posledních měsících na infrastruktuře, nabízeli jsme doporučení v této souvislosti, která byla, myslím, vyvážená a um, týkala se eh, obezřetnostního základu v této oblasti. Nebyli jsme konzultováni u jiných záležitostí, eh, s nimiž se teď zaobírá eh, Evropská komise, ale myslím si, že je velice důležité, abychom v tuto chvíli především zajistili stabilitu. Takže já bych vždy volal já bych byl obezřetný, pokud jde o další změny v tuto chvíli. Je to mm, dva roky po eh, implementaci legislativy. V roce 2016 dojde k přeskumu a my chceme, aby ten přeskum proběhl skutečně strukturovaně, abychom dbali na zásadu jednoduchosti, přiměřenosti a to je možnost, jak případně provést určité změny. Je totiž eh, důležité myslet na to, jaké mm, dopady bude mít eh, Solvence 2 například za další 2-3 roky a zda vůbec jsou nějaké úpravy potřeba. Pokud jsou potřeba, tak je samozřejmě uděláme, ale musíme k tomu mít průkazné informace. Není možné se eh, řídit jenom oddělenými informacemi či jistými tendencemi. Další otázka se týká pokynů a, mm, a proporcionality, tak tady chci říci, že jsme vydali řadu pokynů a samozřejmě, že nebudeme vydávat eh, pokyny tak pravidelně jako doposavat, ale já si myslím, že ta dosavadní práce byla velice důležitá, protože můžeme říci, ano, byly to tisíce a tisíce stran, ale pane Balce, věřte mi, pokud bychom eh, tyto celoevropské pokyny o tisících stranách nevydaly, tak výsledkem by bylo to, že by tady byly další eh, tisícovky stran na národní úrovni a řada z nich by šla proti sobě, hodně by se lišila a pak později by bylo mnohem obtížnější zajistit jakoukoliv konvergenci. Takže podívejte se na ty prvky takto v kontextu. A ty pokyny, které jsme vydali, myslím, že se řídí zásadou přiměřenosti. Vy víte, že jsme opravdu na přiměřenost dbali. Dva příklady. Pokud jde o, na, o výkaznictví, tak zde jsme dosáhli řady zjednodušení a zavedli prvky přiměřenosti. Například menší eh, subjekty nemusí eh, podávat výkazy dozorovým orgánům čtvrtletně. Společně s ECB jsme eh, vypracovali způsob, jak to výkaznictví ve smysluplným a konvergenčním způsobem, abychom se vyhnuli zdvojenému vykazování. Vypracovali jsme nástroje pro malé subjekty, které jsou k dispozici zcela zdarma. Vím, že na 200 firm v Evropě tyto nástroje teď využívá a tím eh, se řeší přechod eh, mezi Solvenci 1 na Solvenci 2, pokud jde o výkaznictví. Takže já sám jsem z malé země, vnímám tuto mm, otázku jako zásadně eh, prioritní a budu ji taky nadále vnímat v rámci přeskumu o Solvenci 2. Pan Ludvíkson. Tak se mycket. Jag har två relaterade frågor. Děkuji. Mám dvě otázky. Eh, dopad nízkých úrokových mírně znepokojuje. V létě jste uvedl, eh, že pojišťovny jsou pod velkým tlakem kvůli nízkým úrokovým sazbám a eh, kvantitativní uvolňování ECB k tomu přispělo. A, a, a předseda ECB uvedl, že je připraven tento program posílit, pokud se inflace nezlepší. Ale jaká rizika to přináší? a e, jak odolné jsou pojišťovny e, a důchodové fondy. Měli bychom přijmout nějaká další opatření, která by měla tyto věci podchytit potom za druhé. E, dále by mě zajímalo, Jaké jsou vaše úvahy, pokud jde o kvalitu zátěžových testů a tohoto systému, který v tuto chvíli v Evropě existuje? Víme ze zkušenosti eh, z bankovního trhu, že to není úplně ten nejlepší přístup. Minulý rok byly provedeny zatěžkávací testy pro eh, pojišťovny a nyní je provádíte eh, pro oficiální eh, důchod zaměstnanecké pojišťovny, eh, ale jakým způsobem to funguje? Neměl by být tento systém zátěžových testů vylepšen do dalších let? Děkuji za tyto velmi dobré otázky a jak jsem uvedl ve svém úvodním vystoupení, Tyto věci mají eh, zajistit stabilitu pojišťoven a zaměstnaneckých penzijních pojištění a eh, o to tady samozřejmě půjde, pokud jde o dlouhodobý eh, příjem a také pokud jde o vliv kvantitativního uvolňování. Dopad nízkých úrokových sazeb ještě posíleno makroekonomickými opatřeními, to, to je jedna z největších výzev, které v oblasti, oblasti pojišťovnictví v tuto chvíli eh, pociťujeme a proto pokud jde o zátěžové testy, tak je zaměřujeme na tato konkrétní rizika, protože když se na to podíváte eh, z hlediska eh, pojišťoven a zaměstnaneckých penzijních pojištění, tak toto nejen zvyšuje hodnotu záruk, ale záro, nebo těch, těch um, záruk, které musí mít, ale zároveň to nezvyšuje uh, hodnotu aktiv. A ve chvíli, kdy máte nižší solventnost, tak samozřejmě máte také nižší ziskovost. A to je samozřejmě velká výzva. A uh, pokud je o výsledky našich zátěžových uh, testů, tak na základě toho vydáváme doporušení Eh, která směřujeme k tomu, kde eh, jsou výzvy pro eh, business modely. A tam je to především v těch věcech, kde jsou velké rozdíly mezi tedy zárukami a hodnotou aktiv. Mohou tam být velká rizika, kde po několika letech, po té, co vlastně tyto problémy přetrvají, možná, může dojít eh, také k problémům s cashflow. Takže my doporučujeme národním orgánům, aby nečekali na to, až se tyto věci vyhrotí a aby předjímali, aby jednali, aby eh, vyzývali firmy, aby změnili své obchodní modely, aby posilovali eh, různá opatření, která tady mají a pokud jde o Solvenci 2, tak to přinese tato opatření. To bude v podstatě určitý plán pro firmy, i ty, které jsou v, e, v nějakém transitní fázi, tak ty budou tyto věci muset e, tedy uplatňovat a mělo by jim to pomoci. Pokud jde o zátěžové testy, tak my e, chceme takové testy, které budou důvěryhodné, spolehlivé. Chceme samozřejmě také zvýšit informace, které poskytujeme. Ehm, chceme to, to má být vlastně to, co přinese eh, Solvency 2. A pokud jde o kvalitu těchto testů, tak bych vám několik věcí mohl říci. My bychom chtěli samozřejmě mít větší kontrolu v zátěžových testech. Zatím my ještě příliš závisíme na národních orgánech. Nemůžeme přímo hovořit s pojišťovnami, Eh, musíme se na ně obracet prostřednictvím národních orgánů a to je samozřejmě obtížné, když máme zajistit eh, eh, kontinuitu a konzistenci. Takže to jsou věci, které bychom rozhodně do budoucnosti měli zohlednit. Kate Simburn. Děkuji. Omlouvám se kolegům. Tady je určitá kontinuita v tom, jak pokládám své otázky. Já bych vám chtěl poděkovat za váš uplynulý mandát a vašemu celému týmu za to, jakým způsobem jste e, pracovali, čeho jste dosáhli a samozřejmě eh, se to týká i těch pokynů, o kterých jste hovořil, ale postupně eh, bude samozřejmě, eh, budou důležité i, důležité i jiné nástroje, tak aby se ta pravidla skutečně prosazovala ze strany národních orgánů. Mě by zajímalo, jakým způsobem budete využívat ten dokument o těch nejčastějších otázkách a jakým způsobem tady zajistíte transparentnost, pokud jde o ten obsah a o to, jakým způsobem to postupuje. A pokud jde o spolupráci s Evropským parlamentem, tak jakým způsobem eh, bude probíhat, pokud vůbec, pokud jde o ten nástroj těch nejčastějších otázek? Eh, jsou tady samozřejmě některé otázky řízení a struktur, eh, ale jaká opatření můžete vy přijmout, abyste zajistil, že vaši členové budou vlastně tady zajišťovat toho ducha, toho textu k úrovni jedna? Děkuji, velmi dobrá, dobré otázky. A e, já si myslím, že my všichni jsme tady na jedné lodi, e, takže chápu, že ty otázky pokládáte stejně. Pokud jde o ten přesun od regulace k skutečnému dohledu a prosazování, tak to je samozřejmě jedna z našich priorit již v tuto chvíli a samozřejmě to platí i pro budoucnost. A jaké nástroje tedy používáme, abychom zajistili, že tady bude tato konzistentnost, pokud jde o dohled nad tím, že se to opravdu provádí. Tak ehm, tady je to naprosto zásadní, abychom zajistili, že orgány dohledu budou dávat jasné pokyny pro eh, společnosti, pro firmy, kdy mají a jakým způsobem tady mají ty režimy implementovat. Pak tady máme také vzájemné hodnocení peer review a eh, to eh, se bude rozrůstat, ale máme tady ještě celou řadu dalších nástrojů. My samozřejmě můžeme ještě vytvářet i nové nástroje, abychom zlepšili konzistentnost. My jsme vytvořili tým dohledu tam jsme zatím pouze čtyři eh, lidé, ale jsou to velmi zkušení pracovníci dohledu a oni teď spolupracují s národními orgány a um, řeší s nimi, jakým způsobem ten režim bude implementován, nasledují ty konkrétní věci na různých trzích, nejenom pokud jde o konzistentnost, ale také pokud jde o kvalitu celého procesu dohledu. Uh, chci být naprosto jednoznačný. Můžeme tvrdit, že máme e, jednotný trh, ale pokud nebudeme mít skutečně konzistentní pravidla dohledu a skutečně konzistentní dohledu, dobrý, dobrou úroveň, kvalitu tohoto dohledu, tak nebudeme mít jednotný trh. A teď máme opravdu různou úroveň dohledu na různých místech v Evropě a my to bereme velmi vážně. Nedávno e, jsme tady e, spolupracovali s rumunskými orgány, kde jsme myslím, eh, velmi přispěli k transparentnosti. Máme tam zprávu, eh, kterou jsme zveřejnili eh, o tom, co jsme udělali v souvislosti Solvenci 1, Solvence, Solvenci 2. Našli jsme tam spoustu různých nedostatků, my jsme to zveřejnili takže teď je tady úplně jiná úroveň důvěry, kterou může eh, tady trh eh, vyvinout. A to bychom chtěli dělat do budoucnosti. Chceme spolupracovat s národními orgány, abychom opravdu vylepšili kvalitu dohledu. A děkuji další řečník. Seligulár. Děkuji, eh, že jste přišli mezi nás. Děkuji vám za vaši práci v minulých letech. Já budu také konsistentní ve svých otázkách a zeptám se na něco podobného, co předtím. E, mě zajímá ten vztah mezi e, pravidly úroveň 1 a úroveň 2. Myslím si, že tady nesmíme podceňovat, do jaké míry e, tady dochází k zahlcení různými texty, je to velice chaotické a vlastně to poškozuje Eh, obrázek Evropy. Mě by zajímalo, jestli chcete snížit významným způsobem počet těch pokynů, koordinovat to více, ale nepředjímat eh, určitá rozhodnutí, která budou přijata. A za druhé, jakým způsobem vám můžeme pomoci, aby tady bylo eh, konzistentnější to, co se děje na globální úrovni a co se děje na evropské úrovni. FSB Eh, se tady eh, odvážela udělat nějaké kroky v oblasti pojištění. Mě by zajímalo, jaké v tom máte informace, jakým způsobem můžeme ty věci vylepšit. Děkuji. Paní Gulár, pokud jde o první dotaz, úroveň 1, úroveň 2 a možná 3, tak eh, <clears throat> to, jakým způsobem to bylo nastaveno, tak tady vlastně Eh, jsme měli mít směrnici, která vychází z těch zásadních principů a samozřejmě problém je vždy v podrobnostech, v detailech a v rámci Solvenci 1, tak tam byly věci, které buď nebyly vyřešeny, anebo ty kompromisy, které tam eh, byly vytvořeny, jsou dosti vágní a proto, potom je ovšem potřeba to v reálném životě implementovat a pak se dostanete na druhou a na třetí úroveň a v těch samozřejmě potřebujete vyšší míru eh, podrobností. A já si myslím, že musíme pochopit, že to je jediná cesta, protože pokud toho budeme chtít udělat příliš na té první úrovni a udělat tam příliš mnoho, eh, zajít až do příliš velkých podrobností, eh, tak eh, tak to bude příliš zahlcené a Eh, bude to příliš pevně stanoveno, zatímco eh, reálný život na trzích že se to neustále vyvíjí a mění, takže my můžeme, musíme mít možnost to změnit. Takže nejlepší způsob podle mě je mít více principů na první úrovni a potom eh, dát možnost s veškerou zodpovědností parlamentu a zákonodárců, aby ty podrobnosti se řešily na těch techničtějších úrovních, aby tam toho bylo více, pokud je o detailech. Pokud je o mezinárodní standardy, tak uh, pokud jde o pojišťovnictví, tady eh, od počátku EIOPA jsme se dohodli, že EIOPA eh, by měla eh, být zastupována v rámci e IIS na mezinárodních jednáních a já si myslím, že se nám podařilo tady to dobře zorganizovat, to naše zastoupení, zastoupení Evropy. Samozřejmě to chceme udržet a ještě posílit, ale je tady určitě určitý nedostatek a to je FSB. Tam nejsme zastoupeni, tam nedostáváme ty informace a e, tam teď se pracuje na nějakém nařízení nebo rezoluci, a pardon, a e, tam bude velice složité dospět ke společnému stanovisku v Evropě, to je naše takové slepé místo a to bychom rozhodně měli vylepšit. Děkuji. Ano, to je skutečný problém. Teď má slovo Sven Giegold. Díky. Vítejte zpět. Co se mého úhlu pohledu týče, ukázal jste velkou odvahu, aniž byste měl dlouhou dobu právní základ, eh, ale přesto jste jednal, protože v sektoru pojišťovnictví jsou systematická rizika, a proto je důležité, abyste jednal i nadále, samozřejmě na základě principu proporcionality. Mám jeden konkrétní dotaz. My jsme e, daleko více regulovali banky než pojišťovny. Zatím. Vzhledem k novému dohledovému režimu pro pojišťovnictví, který není nastaven podle toho, eh, aby reagoval tedy na to, co se změnilo v bankovnictví. Takže stále více pojišťoven podniká rizika, postupuje rizika jako banky. A já se vás chci zeptat, zda nám můžete poskytnout nějaké informace o regulační arbitráži, o stínovém bankovnictví, co se týká Eh, stínového bankovnictví pod rouškou pojišťovnictví a zda byste s ostatními oběma dohledovými agenturami eh, byl ochoten pracovat na zprávě o regulační arbitráži, nebezpečí a podobách stínového bankovnictví. Byť ten pojem je kontroverzní. Díky, eh, pane Gigolde. V návaznosti na to poslední, co jste říkal, definice stínového bankovnictví je kontroverzní, to víte. Například z naší strany, když se zmíní Eh, přímá intervence do půjček eh, eh, ze strany pojišťoven. My tomu stínové bankovnictví neříkáme, to už existuje celou, cel, celá léta. Realita je taková, že ve většině států toto je skutečně jenom reziduální. To znamená, v většině států půjčky, přímé půjčky od pojišťoven představují méně než 1% jejich aktiv. Pouze v Nizozemsku tam je toho více kvůli hypotékám a v Německu protože tam je zase taková aktivita, která se zaměřuje na půjčky malým a středním podnikům. Teď. Děje se to, že e, lidé hledají výnosy. My o tom víme, my to monitorujeme. Zatím však žádné dramatické změny nenastávají. Více se změní infrastruktura, struktura investic, to znamená eh, investice do eh, realit a tak dále. My to sledujeme a společně s kolegy ve společném výboru se na to budeme zaměřovat i dál. Zavedením Solvency 2 budeme mít daleko lepší informace pro analýzu eh, těchto implementačních problémů a budeme se moci soustředit na nové rizikové oblasti, ale buďme opatrní s používáním pojmu shadow banking, stínové bankovnictví, protože, jak už řekl Andrea, problém je, když se tyto činnosti provádějí bez regulačního základu, bez regulačních požadavků. My se samozřejmě v rámci revize Solvency 2 budeme zaměřovat na konzistentnost a na vyhýbání se regulační arbitráže a zaměříme se také na případy pojišťoven, které vstupují do těchto sfér aktivity a které nemají dostatečné schopnosti analýzy a řízení rizik. To je princip v rámci Solvency 2, který je velice důležitý a tím pádem eh, tento dohledové hodnocení se na to bude zaměřovat. Děkuji, Marko Valli. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já mám pár otázek jakožto stínový zpravodaj pro mou frakci k otázce této nové směrnice. Co se týká výnosů z produktů, které jsou třeba rizikovější a jsou velmi volatilní, protože spočívají na nelikvidních nástrojích, například v oblasti jako penzijní fondy, se do těchto investic mohou pustit příliš agresivně. Otázka, na kterou se já chci zeptat, je, jste pro jednoznačná omezení využívání takovéhoto druhu nástrojů? Jinými slovy, chcete zavést spíše konzervativnější investiční profily a zavést určité pojistky, které by zajistily, že nějaká malá jiskra na trhu pak nevyvolá eh, explozi v oblasti investic lidí do penzí. A za druhé, co se týká infrastruktur, eh, tam EOPA uvádí, že infrastruktura je zásadní pro hospodářský růst a že je, bude důležitá i do budoucna. Identifikuje EOPA nějaká kritéria hospodářské udržitelnosti pro strukturální investice, protože pokud víme, tak co se týká financování projektu, zejména v oblasti infrastruktury, ta investice nemá pozdější návratnost a tím pádem investice do infrastruktury je vlastně hodně, hodně riziková. Samozřejmě je zde i environmentální a sociální rozměr. Takže tolik má druhá otázka. Děkuji vám. K té první otázce. Co se týká eh, investic penzijních fondů, realita je taková, že stávající regulační prostředí v Evropě pro penzijní fondy je v podstatě minimální, co se týká tedy e, regulace. Členské státy zde mají obrovské, obrovský prostor pro flexibilitu při implementaci těchto směrnic a v oblasti investic je zde také ten princip opatrnosti, který by se měl aplikovat i na národní úrovni. Samozřejmě pro nás je velice složité zavést pro tuto oblast více konzistentnosti, protože každý členský stát si pak může vypracovat vlastní specifická pravidla. Co se mého názoru týče a investic eh, penzijních fondů, je velice důležité, aby penzijní fondy měly eh, správné, správné řízení aktiva pasiva. Protože ve finále je to právě toto, co jim dá možnost zajistit si dobrou návratnost, dobré e, úroky na penzích. A oni mají dlouhodobé závazky a tím pádem potřebují skutečně velice kvalitní řízení aktiv pasiv a některé druhy těchto investic by dávaly smysl pro penzijní fondy, ale ono to závisí na druhu těch penzijních jaksi spořicích plánů, protože když máte nějaký plán, který je velmi likvidní, ze kterého lidé mohou vybírat peníze kdykoliv budou chtít, tak to skutečně není dlouhodobý um, spořicí plán, protože kdykoliv vlastně může nastat situace, kdy najednou nemáte dostatek hotovosti. Takže opět jde o to plánování aktiv pasiv. Infrastrukturní projekty zmínil jste, a je to pravda, že EOPA vypracovala tuto analýzu a připravila v podstatě tři hlavní body ve věci infrastruktury. Jde o vytvoření no, nové e, kategorie aktiv pro infrastrukturu. Nehovoříme o jakékoliv infrastruktuře, jsou to pouze projekty, které splňují určité podmínky. Takže my jsme vypracovali ta kritéria, co se týká stability cash flow, eh, co se týká zatěžkávacích zkoušek pro tyto toky hotovosti. A pak zde máme určité důkazy pro přesně tyto druhy infrastrukturních projevů a tyto důkazy nám umožní provést jakousi kalibraci rizika protože pro tuto konkrétní třídu aktiv máme méně selhání, větší návratnost a za třetí, a to už skutečně končím, zde máme kritéria řízení rizik. A to je něco, co se nás přímo dotýká. Realita je taková, to řeknu naprosto upřímně, že nemáme dostatek kvalitních projektů ty dobré infrastrukturní projekty jsou převzaty těmi největšími společnostmi, které mají nejvyšší moc na trhu. Pak ti malí a střední dostanou jenom ty méně kvalitní projekty, ale zatímco oni potřebují ty kapacity pro řízení rizik, pro zpravování rizik, aby se s nimi vypořádali. Takže my se snažíme zavést taková kritéria, která umožní, aby tato situace byla eh, řízena udržitelně. Děkuji, pan Anemans. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já mám v podstatě velice jednoduchou otázku. E, jsem jednoznačně lajkem na této schůzi odborníků a respektuji vaši instituci. Jsem rád, že si děláte takové starosti o stabilitu penzijních fondů v celé Evropě a jsem přesvědčen, že plníte velice důležitou funkci, kterou není radno podceňovat. E, zrovna onehdá, tady byl pan Draghi, on byl takový hodně lakonický, On hovořil o stabilitě a ziscích, což ale není hlavní úkol ECB, protože my máme Evropskou komisi pro systémová rizika. Já jsem se zeptal na to, eh, zda úroková pozice ECB není důležitým faktorem v systémových rizicích ale on byl skutečně velice takový úsečný a řekl, že to jeho odpovědnost nebyla. Není. Ale myslím si, že přece i politika úrokových sazeb i pro vás znamená velké riziko, nebo ne? Ano, děkuji vám za tuto otázku. To je něco, co bereme už od začátku velice vážně. Už v roce 2011, kdy EOPA začala, jsme vydali stanovisko k dopadu nízkých úrokových sazeb a e, dali jsme to na stůl té Rady pro systémová rizika. A s radostí říkám, že za ta léta takovéto porozumění monetární politiky a zejména nízkých úrokových sazeb proste. A dnes máme v té Radě pro systémová rizika, a EOPA se v tom angažuje, skupinu, která analyzuje dopady eh, nejenom na ekonomiku, ale i na další sektory mimo bankovnictví, zejména na penzel a pojišťovnictví. Takže myslím si, že se tam pomalu, ale jistě dostáváme. Lidé tyto dopady chápou daleko lépe a zcela upřímně, dlouhodobě vzato, samozřejmě pojišťovnický a penzijní sektor bude prospívat ze stabilizace hospodářství. To je samozřejmě dobrá věc, ale problém je, že v mezidobí a čím delší to období bude, tím větší budou ty dopady zde mohou být velice negativní konsekvence. A my se snažíme proti tomuto bojovat, snažíme se přitom být transparentní, snažíme se čas od času být velice odvážní. Děkuji vám. A ten dialog funguje? Ano, ano, ano. To je výhoda toho, že jsme ve Frankfurtu, protože máme e, dobré kontakty s ECB i přímo s Marim. Děkuji, Werner Langen. Děkuji. Vy jste, pane kolego, eh, se často stavěl k různým návrhům zde v parlamentu. My jsme na vaši žádost zvýšit rozpočet reagovali negativně. Možná je otázka, čím to bylo. Možná to bylo tím, že EIOPA v minulosti podnikala mnohé eh, kroky, které nebyly zahrnuty do těch opatření první úrovně. Předložili jsme nějakých 707 směrnic společně se Solvency 1 eh, a 673 vlastních iniciativ. Vlastní iniciativa se samozřejmě povoluje, ale pokud se podívám na eh, regulaci celkově, tak vy jste jenom jedna oblast a hrozí nám masivní přeregulace. Vy jste několikrát řekl, že jste pro preventivní ochranu spotřebitele. Ale upřímně řečeno, já si myslím, že bychom měli eh, pamatovat a prosazovat zejména to, co říká eh, legislativa. Dovolte mi z té debaty vypíchnout dva body. Za prvé, eh, ten produktový informační list, který pak po 12 měsících má být následován technickými daty, o tom už jsme hovořili. A druhá věc je intenzita, se kterou se EOPA, EOPA zabývá eh, podle článku 21a eh, předpisy. A to i v situaci, kdy komise chce aktiv přenesené pravomoci. Já se chci zeptat, eh, zda si nemyslíte, že největší problém do Eh, budoucna pojišťovnického sektoru, zda to nejsou náhodou právě ty nízké úrokové sazby, kvůli kterým nám ze zřetele padá všechno ostatní. Děkuji. Děkuji vám, pane Lagene. Zaměřme se na dvě hlavní věci. Za prvé, příliš mnoho vlastní iniciativy. Mohu vás ujistit, že veškerá iniciativa, která byla podniknutá, pochází eh, z, přesně z našeho nařízení ze všech jeho oblastí. Samozřejmě s tím můžete souhlasit nebo nesouhlasit tady s těmi, s těmi počty pokynů, které jsme vydávali. A to, když už jsem odpovídal panu Balcovi, říkal jsem, že jsem přesvědčen, že celkově za to děláme to, co je v zájmu rozměru regulace. Protože eh, když to necháme na národních orgánech, tak toho bude ještě víc. A za druhé, oblasti, kde podnikáme iniciativy, třeba nás kritizují za to, že děláme zatěžkávací zkoušky penzijních systémů, Eh, jako kdybychom neměli za úkol přesně toto dělat, zejména v té situaci, v jaké jsme z hospodářského hlediska. Takže já si myslím, že jednoznačně v tomto ohledu děláme to, co je naším úkolem. A vaše druhá otázka, implementace IDD, to je velice důležitá věc. My k tomu přisuzujeme vysokou prioritu. Otázka ochrany spotřebitele je naším, jedním z našich nejdůležitějších prvků do budoucna. Chceme eh, nadále rozvíjet ty informační listy, které jsou součástí iniciativy parlamentu, vy jste to zmínil, a samozřejmě pracujeme také na dohledu nad produkty a na, na jejich řízení. Zrovna v nedávné době jsme v rámci konzultací vydali tzv. přípravné pokyny kde smyslem celé věci je zajistit, aby když členské státy, dohledové orgány a firmy začínají implementovat eh, jednotlivé prvky IDD, aby už tu implementaci prováděli konzistentním způsobem. Aby například se nezačalo implementovat a pak najednou došlo k divergencím, eh, až nastoupí druhá, třetí úroveň svým způsobem to je přesně to, co děláme u Solvency 2. V roce 2014 jsme vydali přípravné pokyny, abychom měli dva roky příprav na Solvency 2. A myslím si, že to bylo cvičení velice dobré, protože dnes vidíme, že e, příprava na vstoupení v platnost Solvency 2 je daleko konsistentnější, než kdybychom tyto přípravy neprováděli. Takže to všechno si myslím je prováděno konzistentním způsobem, tedy konzistentním s naším mandátem. Samozřejmě prioritizace, pane Langene, to je náš denní chleba. A my ty prvky, které jsou naprosto zásadní pro mm, provádění našeho mandátu, budeme teď i do budoucna prioritizovat. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Nyní Nina Jill, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Unie kapitálových trhů je vysoce na programu politických eh, priorit a samozřejmě, že penzijní fondy, pojišťovny jsou velké, velcí investoři a budou tedy sehrávat roli při implementaci Unie kapitálových trhů CMU. Návrh Evropské komisy vybízí investory k tomu, aby investovali do sekuritizace, aby zlepšili eh, tedy předávání kapitálu reálné <coughs> ekonomice, ale je tady celá řada výhrad, eh, zda tento rámec opravdu podpoří financování malých a středních podniků podniků a zda nepovede spíše k tomu, že to bude velice nákladný finanční kanál a existují také eh, obavy z nedostatečného dohledu, pokud jde o základní rizika. A mě by zajímalo, zda máte tyto obavy také, zda je sdílíte, zda si myslíte, eh, že by mohla být sekuritizace více upravena, aby vyhovovala lépe financování malých a středních podniků a jakým způsobem řešit systémová rizika. A ještě jedno téma, řada eh, voličů, spotřebitelů má eh, obavy týkající se mm, ochrany údajů eh, v této oblasti. Zdá se, že dochází k předávání osobních údajů pro komerční účely. Tak mě zajímá, co chcete udělat vy, proto abyste zajistili, že pojišťovny nepředávají soukromé údaje dále pro komerční účely. Děkuji za velice dobré dvě otázky. Pokud jde o sekuritizaci, tak eh, my samozřejmě Již před dvěma lety jsme vlastně začali s tím, že jsme posuzovali sekuritizaci v rámci Solvence 2 a snažili jsme se konkrétně rozlišit mezi různými typy provádění sekuritizace. Nám bylo totiž jasné a i údaje to ukazovaly, že eh, dochází k různému chování eh, pokud jde o sekuritizaci v EU oproti sekuritizaci v USA. Takže asi před dvěma lety jsme vydali doporučení pro Evropskou komisi, aby e, změnila přístup e, směrem k vysoce e, kvalitní sekuritizaci, která je oddělena od sekuritizace nízké kvality. A já si myslím, že to je velice smysluplné. Oblast, eh, kde je více eh, rizika, je samozřejmě ta eh, nízká sekuritizace. My jsme se snažili dosáhnout zlepšení proto, tak, že jsme spolupracovali s kolegy se společného výboru na zjednodušení sekuritizace. Snažili jsme se zavést pozitivní prvky, jako je větší transparentnost, Eh, na trhu. Snažili jsme se podpořit poskytování informací, protože to je zcela zásadní pro investory i eh, pojistitele. To je tedy dobrý eh, krok směrem k tomu, že zajistíme dobrou sekuratizaci a že zároveň vezmeme v potaz rizika, protože není možné přijímat vše bez jaké jakéhokoliv omezení. Pak se dostaneme do stejné krize jako minule. Pokud jde o ochranu osobních e, údajů, tak e, pojišťovnictví teď prochází značnou změnou, která se odvíjí od e, digitalizace a s tím tedy souvisí ochrana zpracování údajů. To je tedy záležitost, kterou řešíme z hlediska ochrany spotřebitelů. Pokud jde o plán práce společného výboru na rok 2016, tak tam je právě otázka zpracování ochrany údajů uvedena, protože je potřeba ji řešit eh, v různých sektorech, včetně pojišťovnictví, takže vás jistě budeme v Brzku informovat o tom, eh, jak eh, se s údaji zachází. Je tady totiž řada rizik, které pro spotřebitele vznikají a ta je potřeba zvážit. Děkuji Gabrieli za velice zajímavou výměnu názorů. My potom eh, toto slyšení pečlivě zvážíme, jinak jsme velice rádi, že jsme doposavat v rámci prvního mandátu měli s vámi velice kvalitní vztah. Děkuji. And now, Um, Steven Major. Vítám tady Stavena Majora, eh, který vede ESMA, Evropský orgán pro cené papíry a trhy. Vítejte, pane Majere. A rovnou vám eh, předávám slovo. Děkuji, Roberto, za stručný úvod. Vážení poslanci, dámy a pánové, já jsem dnes dorazil z Paříže, kde, jak víte, ESMA sídlí a podobně jako všichni ostatní eh, jsem byl šokován událostmi z pátečního večera. Paříž je domovem ESMY již několik let, je to město, které máme velice rádi a proto jsme v myšlenkách s obětmi, s rodinami obětí a jejich milovanými a chceme eh, vyjádřit Paříži maximální podporu v této pochmurné atmosféře chci panu předsedovi i vám poslancům říci, že jsem velice rád za pozvání na toto veřejné slyšení a výměnu názorů, pokud jde o rozhodnutí eh, rady, eh, dozorčí rady ESMA prodloužit můj mandát. Pro mě to byla vynikající eh, zkušenost všechny ty poslední roky a pokud budu potvrzen ve své funkci, tak mi bude velkým potěšením vést ESMA v dalším období tak jak potvrzují eh, různé, eh, různá posouzení od založení ESMA, si tento orgán vedl velice dobře eh, v řadě svých úkolů s omezenými zdroji. Všechny úkoly přispívaly ke třem hlavním cílům ESMA, to znamená ochrana investorů, zajištění regulace trhů a finanční stabilitu. Přispívá to k dobrému fungování finančních trhů v EU obecně, což je základní prvek ekonomického růstu. Když se podíváme zpět, tak vytvoření ESMA rozhodnutím Evropského parlamentu a také Rady a Evropské komise eh, bylo zásadní změnou a já si myslím, že se podařilo dosáhnout eh, plánovaných cílů. ESMA sehrála klíčovou roli při reformě jednotného souboru pravidel pro evropské finanční krize pro evropské finanční trhy po finanční eh, krizi. Toto jsou tedy základní pravidla pro celou řadu činností nástrojů. Eh, od roku 2011 jsme zpracovali 120 technických standardů a vydali 90 odborných doporučení. Eh, snažili jsme se také vykonávat dohled nad ratingovými eh, agenturami, nad jejich vnitřními kontrolními systémy. Dosáhli jsme uzavření dvou eh, případů eh, v této eh, oblasti a já doufám, že v tomto budeme moci pokračovat. Pokud jde o výkaznictví v oblasti derivátů a dohled nad CR, tedy nad registry obchodních údajů, to vše je práce, ve které pokračujeme, nadále považujeme za prioritu. Dosáhli jsme značného pokroku, pokud jde o konvergenci v oblasti dohledu. Eh, zohledňujeme různé národní praktiky v, ohledu, v oblasti dohledu a používáme různé nástroje. Posílili jsme metodiku vzájemného hodnocení, eh, kterou ESMA používá vůči národním regulátorům a myslím, že jsme zajistili také dobrou koordinaci v pokrizové situaci, což eh, vedlo k dobré koordinaci u zákazu prodeje na krátkom. Identifikovali jsme také rizika pro ochranu a stabilitu investorů, informujeme pravidelně o vznikajících rizicích. Pokud je o posuzování eh, rizik, eh, tak eh, jsme se snažili podporovat regulační činnosti na základě nejrůznějších posouzení, včetně posouzení Evropského parlamentu, jsme spustili přeskum naší strategie a to, tento přeskum jsme začátkem roku dokončili a teď bych vás rád informoval o našem novém programu. My chceme přejít od legislativy směrem k jejímu provádění. ESMA bude tedy věnovat více zdrojů eh, zbližování eh, dohledu a v souladu s jednotným souborem pravidel. V současné eh, době samozřejmě můžeme dále zvýšit zbližování v oblasti dohledu, pokud je o jednotlivé národní regulátory. Zbližování dohledu ovšem neznamená, že eh, budeme vnucovat všem jeden jediný pohled. Znamená to, že podporujeme eh, konzistentní a účinné provádění aplikaci stejných pravidel a chceme používat dostatečně podobné přístupy pro podobná rizika. Myslím si, že je velice důležité, aby ESMA používala mm, různé nástroje pro zajištění cílů v oblasti konvergence. Tyto nástroje musí přispívat eh, k dosažení několika různých cílů, jako je efektivní implementace pravidel, usnadňování vyměny zkušeností mezi národními regulátory musí přispívat ke koordinaci v oblasti dohledu a posuzování národních regulačních eh, dohledů. Naše práce v oblasti konvergence bude důležitou součástí vzniku Unie kapitálových trhů, protože tady je potřeba zajistit konzistentní aplikaci jednotných pravidel v praxi. Jednotná eh, pravidla ESMA už eh, nebudou pro nás takovou zátěží, takže eh, budeme se soustředit také na vydávání doporučení v rámci EU. Budeme revidovat technické standardy, které byly vydány v minulosti, budeme posuzovat jejich dopad a přizpůsobovat je, pokud to bude potřeba. Pokud je konzultace a komunikace, ta bude pokračovat a bude pro nás velice důležitou součástí práce a já jako předseda chci zajistit, aby veškeré kanály se používaly i nadále, to znamená prostřednictvím eh, skupiny pro cené papíry a trhy, prostřednictvím veřejných konzultací, slyšení a tím, že se budeme setkávat s asociacemi napříč celým spektrem. Chceme eh, pochopit problémy všech zainteresovaných subjektů, proto budeme také pravidelně navštěvovat členské státy, hovořit s investory, účastníky trhu a regulátory. Abychom dosáhli cílů v oblasti konvergence, budeme dále podporovat eh, a posilovat regulační spolupráci na úrovni EU a úrovni mezinárodní. Budeme plně podporovat společný výbor eh, ESA, eh, což je Fórum pro zvyšování konvergence v oblasti dohledu. A na závěr chci zdůraznit, že dobrá spolupráce mezi Ekonem a ESMA bude nadále naprosto zásadní. Já chci zintenzivnit naše neformální výměny názorů a spolupracovat co možná nejotevřeněji eh, to půjde. Přesně tak to totiž také předpokládá naše ustavující nařízení. Společně my si zajistíme dobré provádění současné eh, legislativy a to v souladu s cíly spoluzákonodárců, že se tak podaří dosáhnout celkových eh, cílů v oblasti ekonomického růstu. Děkuji za pozornost, pan předseda, děkuji za dostavení spolupráci, kterou nám kterou ESMA prokázala vůči Evropskému parlamentu. A nyní pan Bác. Děkuji, pane předsedo. Pane major, děkuji vám za to, že jste dorazil na naše slyšení. Vy rád zdůrazňujete, že jste raději technokratem než politikem a říkáte, že je to spíše komise, kdo je tou politickou institucí. Komise v návrzích delegovaných aktů, aktů přenesené pravomoci, je povinná nám skládat tu účty, stejně tak jako eh, vy eh, musíte eh, také skládat své účty. ESAS, orgány EZA se často někdy chovávají za nějaké úkoly, které nemohou plnit a odkazují potom na Evropský parlament a na radu. A například pokud jde o mě, tak rada a parlament se různě shodují, eh, orgány ESA se často setkávají také s radou s Evropským parlamentem, například jste ve výboru eh, ECON a potom se setkáváte také s odborníky na radě. Proto by mě zajímalo, jak vnímáte vývoj ESA eh, e směrem k technokratickým orgánům. Thank you very much uh, for... Děkuji za velmi zajímavou otázku. Zda ESA jsou spíše na technické úrovni nebo spíše politické. Já to vnímám takto, a myslím si, že tak je to také naformulováno v nařízení, kterými ESA eh, jsou zřizovány. Tedy mají být nezávislými orgány, mají poskytovat nezávislost při utváření pravidel a zároveň eh, mají poskytovat technickou expertízu. A práce, kterou odvádíme, je v zásadě technická a pokud se eh, zamyslíte nad těmi formálními věcmi, tedy nad tím, jak jsou ty technické normy popsány v ustavujícím nařízení, eh, tak eh, tam je to v podstatě nestrategické, velmi technické a politické aspekty, ty jsou jaksi mimo. Když se ovšem podíváte do minulých let, tak musíme být upřímní a musíme říci, že některá z těch rozhodnutí která jsme přijali a některé ty technické normy. A já myslím, že eh, tady už někdo hovořil o tom přehazování toho horkého bramboru v případě eh, těžkých politických rozhodnutí, tak vedlo to k tomu, že i některé politické věci se dostaly eh, do těch našich těch čistě technických záležitostí. My jsme tedy technici, ale přesto si musíme uvědomovat, jaké politické cíle chceme tou primární legislativou dosáhnout nejsme eh, samozřejmě dobří politici, my jsme ti, kteří mají technické znalosti, odborné znalosti, tedy eh, a Samozřejmě chápeme, že to, co děláme, musí eh, přispívat společnosti, musí to vytvářet určité ekonomické prostředí a nemůžeme ignorovat, tedy zejména ty, ne, nemůžeme se zaměřit pouze na ty ekonomické věci. Analýze DOC, děkuji za vaše komentáře, za vaši práci, práci vašich zaměstnanců a za vaše úvodní slovo. Mám otázku eh, k dvěma věcem, MIFID 2 a potom eh, také systém Symfony. MIFID 2 se dostal eh, do médií minulý týden. ESMA připravila tým vyjednavačů tím, že jste řekli, že legislativa by měla být odložena pokud možno asi o rok a média okamžitě začaly o tom podávat eh, zprávy, jakože už je to hotová věc. A já si myslím, že to není vhodné a nejsem přesvědčena, že je to eh, dobrý způsob, jak přijímat taková rozhodnutí a jakým způsobem ta rozhodnutí potom komunikovat eh, spolu zákonodárcům. A proto k tomu mám několik otázek. Jednak, proč ESMA neuvedla již dříve Evropskému parlamentu, že vlastně dojde k takovému možnému spoždění. My jsme vás přece výdali minulý rok a potom e, ta lhuta 4. července ta byla vlastně e, e, nebyla dodržena, pokud jde o ty technické normy. A také jsem viděla dopis, který byl zaslán před šesti týdny komisi, pokud jde o implementaci MIFID 2. Viděla jsem ten dopis, protože různí lobbysté měli kopie tohoto dopisu a já jsem do toho mohla nahlédnout, ale proč jste to ne, neřekli Evropskému parlamentu a jak můžeme zlepšit transparentnost um, nechceme se opět dostat do situace, eh, kde eh, tady najednou na nás vyskočí od někud eh, takováto překvapení. Potřebujeme mnohem větší informace, protože ty informace byly k dispozici dříve, než jsme je měli my. A Elisa Ferrera a Permeanč Perez a já jsme vám nedávno se na vás obrátili. Hovořili jsme o platformě Symfony, tam se vlastně spošťují zprávy a já jsem velmi vděčná za odpověď, kterou jste nám poskytli. Jsem ráda, že to budete řešit s národními orgány. Eh, omlouvám se, ale musím vás přerušit. Na otázky máte jednu minutu a teď jste měla, teď jste měla více než dvě minuty, takže bohužel vám musím utnout slovo. Možná ta druhá věc jako první otázka symfoním. Já si myslím, že tady nejdůležitější je, do jaké míry už tady jsou povinnosti eh, uchovávat data, eh, informace o transakcích a další věci. To vše tady bylo zmíněno v tom dopise. Ehm, tady Patra bych řekl, že jsou tady jasné povinnosti pro eh, zachovávání různých eh, eh, písemných záznamů, to stanoví legislativa a v tuto fázi si myslíme, že tady je dobrý právní základ pro tuto věc a zároveň samozřejmě tuto věc sdílíme s národními regulátory, oni mají také pravomoce za, tady mají pravomoce za dohled a pak jsou tady problémy s některými typy nástrojů, e, pokud jde o zachovávání záznamů, ale právní základ je silný pro tu povinnost zachovávat záznamy a samozřejmě si uvědomujeme, že ta dohledová část musí být dále e, hodnocená a zvažována, ale bude to, bude to trvat e, ještě dlouho. A pokud jde o MIFID a to spoždění, odložení, tak tady naprosto chápu, znepokojení Evropského parlamentu související s tímto odkladem. Ehm, ESMA a i já osobně si uvědomujeme, že e, tento odklad legislativy e, není nic, co by se nám líbilo, ani mě, ani celé ESMě. A já mm, tady mám i určitý dopis, který mám ten tam k dispozici a další dopis, kde vlastně se hovoří o tom, že to odložení je způsobeno pouze IT systémy a my jsme to vlastně nechtěli rozpozit až takto, ale nechtěli jsme eh, to, ty věci dělat předtím, než bude jasné, že komise Eh, bude vidět přínos v této změně. Pokud eh, regulátor řekne, že tady by mělo být určité spoždění, ale nakonec eh, ten, kdo má právo iniciativy, tedy komise, k tomu nebude mít chuť něco takového odložit, tak by to bylo problematické, proto jsme to nechtěli zmiňovat dříve. Ale samozřejmě jsme věděli, že pokud tady bude ta ochota na to přistoupit, tak chceme co nejrychleji informovat spolu dárce. Samozřejmě chápeme, že je to velmi citlivé a proč nebylo možné toto eh, řešit již dříve, tak eh, to, ono to všechno souvisí s tím, jak komplexní eh, jsou ty technické standardy, jestli vyberete EBR nebo kofia, tak to vše určuje riziko a IT požadavky a jak, jak, to bude, jak to všechno bude náročné. A samozřejmě to vše ovlivňuje také to, eh, jak se celý ten proces posune dál. A to všechno se dělo v posledních dvou, třech měsících a přesně ty oblasti, kde je potřeba eh, dát eh, a různých změn IT, tak tam, nebo tam, kde je to zapotřebí, tak tam probíhaly zrovna velké změny a um, zkrátka z toho se všechno vyvinulo vyvinula ta diskuse o tom, že to možná nebude úplně rychlé. Paní eh, Kate Swinburn, děkuji. Já si myslím, že ESMA byla asi nejvíce eh, pozměněna tím požadavkem eh, těch technických standardů a pravidel pro úroveň 2 a samozřejmě jsem tady vnívala to, co jste tady říkal o tom politickém fotbalu, ale někdy eh, vaši eh, zástupci vyvíjeli politický vliv, který možná nebyl nutný. Takže možná, že byste mohl pohovořit o tom, jaká opatření můžete osobně přijmout, abyste zajistili, že členové správní eh, rady eh, ESMA eh, budou tady zachovávat toho ducha, který je potřebný. A potom, pokud jde o ty nástroje, které používáte, tak jste hovořil o Q&A a o pokynech. Uvážel jste také o, uváděl jste také standardizaci dát, ta by měla umožnit analýzu dohledu nad celým trhem a také systemickými riziky. A do jaké míry vy se na to zaměříte eh, v tom vašem nástroji těch častých otázek v budoucnosti? Já jsem zapomněl na tu první otázku. Ten fakt eh, těch politických aspektů. Takže k té první otázce. Samozřejmě pro nás je velice důležité, aby práce na eh, úrovni 2 eh, byla konsistentní s práci na úrovni 1 a eh, my, my neustále tedy opravdu sledujeme tu úroveň jedna, sledujeme, do jaké míry je to konzistentní s tou druhou úrovní a mohu opravdu říci, že my se toho držíme a používáme to každodenně. Zároveň bychom si měli uvědomit, že některé z těch právních textů jsou dvojzačné, nejsou dostatečně jasné, jednoznačné, není, není jasné, co je míněno eh, v rámci té první úrovně a my jsme již hovořili o tom, že by bylo dobré, kdybychom měli více informací eh, o trialozích. Pro nás je někdy obtížné eh, si představit, co vlastně mm, bylo zamýšleno na té první úrovni a v některých případech eh, byla prováděna hodnocení a právní analýze zaměstnanců ESMA a abychom věděli, jak má být právně vykládán určitý bod a musím říci, že někde eh, tady ta naše rada s tím nesouhlasila eh, většinově, takže, takže um, tam to nebylo tak, že by to nebylo konzistentní s tou první nebo to vypadalo nejdříve tak, že to je nekonsistentní s tou první úrovní, ale potom ta většina u nás se rozhodla, že zkrátka to chce mít nastaveno jinak. Pokud jde o ty otázky nejčastějším, tak pro nás je velice důležité, aby pokyny a ty nejčastnější otázky nevedly k další eh, úrovni eh, pravidel nebo legislativy, takže by měly pomáhat s praktickým prováděním Eh, té první úrovně. Musím říci, že eh, když eh, to utváříme, tak je důležité zajistit, aby, to, aby ta druhá úroveň byla v souladu s první úrovně I komise to tak vnímá, když s nimi jednáme a oni samozřejmě zajišťují, aby tam byla ta konzistence z úrovní 1, ale tady musíme velmi rychle sledovat a reagovat na to, co se děje na trhu a potřebujeme eh, takový eh, vhodný nástroj. Samozřejmě, eh, že my vám můžeme podávat informace o tom, co jsme vydali za jaké opatření a když tam bude nějaká pochybnost o tom, tak můžeme to vzájemně konzultovat. Pokud jde o formáty dat, tak to bude velmi důležité, protože tam už to opravdu zachází do detailů eh, legislativy a ty otázky budou velmi důležité, tak abychom měli vlastně jednotné uplatňování. Děkuji, Kora van Huysen. Děkuji, pane předsedo, pane eh, majore. Eh, jsme velice potěšeni, že jste tady. Já jsem byla stínovou zpravodajkou k MIFID 2 a opravdu jsem uh, viděla, kolik práce zatím vším bylo i v té technické oblasti. A pokud jde o benchmarky, tak tam vás čeká ještě velký kus práce, nové práce, budete muset stanovit celou řadu technických norem, budete to muset zpracovat a já bych se chtěla vrátit ke komunikační politice. Ono to totiž musí být tak, že my všichni uh, budeme řešit ty technické podrobnosti, ale musí to být schůdné, musíme mít možnost ten náš cíl dosáhnout. Já mám pocit, že velmi často se dostáváme do situace, kde vlastně nikdo neví, co dělají ti ostatní. Nebylo by užitečné, kdybychom eh, častěji v dřívějším stádiu diskutovali o tom, v čem vězí problém, Místo toho, abychom čekali na to, až padne definitivní rozhodnutí a zabývali se tím teprve potom zpětně, možná by bylo dobré, kdybychom tady včas o těch problémech s předstihem diskutovali. Například e, MIFID, e, o tom jsme bývali mohli diskutovat, mohli jsme mít výměnu názorů, mohli jsme to podchytit dříve, než mm, vlastně Eh, to proběhlo. Předřečníci tady hovořili o té druhé úrovni, o tom, jak se to různě vykládá. Možná by bylo dobré, kdyby se ESMA toho více účastnila a to i té první úrovně, protože potom bychom eh, mohli lépe implementovat eh, legislativu pana Timmermance. Děkuji vám mnohokrát a mi velkým potěšením na tuto otázku nizozemsky, nizozemsky odpovědět. Začnu od konce. Ano, rádi bychom byli více zapojeni do diskusí na první úrovni. Několikrát jsme to říkali i kolegislátorům, že bychom na této úrovni chtěli s nimi spolupracovat, protože tím pádem bychom lépe byli schopni pochopit, jaké jsou ty jednotlivé úvahy, které zahrnují i přípravu legislativy na první úrovni. Ano, jednou nebo dvakrát k tomu došlo, ale myslím si, že ve jménu transparentnosti by bylo lepší, kdyby se to stávalo častěji. Co se týče zasedání rady zde v Bruselu, eh, samozřejmě budete mít naši plnou podporu, co se týká zapojení. Dále, komunikace a konzistentnost mezi první a druhou úrovní. Opět, jak už jsem řekl, pro nás eh, je sledování té první úrovně naprosto zásadní. A podíváme-li se na poslední měsíce, uvidíme, že proběhla celá řada diskusí o MIFIDu 2 a dalších důležitých složkách k tomu, kde jsou problémy, co jsou ta citlivá místa. A když se na to podíváme zpětně, bylo zde několik standardů, které byly problematické. Podívejme se na, například na standardy 25 až 30 u MIFIDu. To nám dává dobrou představu o tom, že eh, zkrátka věci často nefungují tak, jak bychom si představovali. A kdybychom měli možnost eh, si porovnat eh, poznámky na dané téma, jistě by nám to pomohlo. Dále, co se týká reportingu u derivátů z komodit a tak dále, i zde by nám ta předchozí diskuse byla pomohla. Děkuji. Děkuji vám. Sven Gigold. Děkuji, vítejte. Já chci zmínit dvě témata. I vás bych se chtěl zeptat, zda zde vidíte určité opodstatnění o společné zprávě regulační arbitráže, kterou by koordinovali vaše tři agentury a zda byste se zavázal k spolupráci na tomto. A za druhé, chtěl bych se vrátit k tomu, co říkala Annelise Dodds, eh, co se týká problému s MIFIDem. Eh, rád bych se zeptal, zda stále považujete za dobrý nápad združovat různé standardy do balíčku. To nabízí možnost na uzavírání určitých dohod, které původně kolegislátoři nechtěli. A Celá řada regulací je dnes tedy vlastně takovým rukojmím, byť třeba oni sami nejsou důvodem pro ne- neschody. Za druhé, chci se zeptat, jak byste reagovali na ty neustále úniky z vaší instituce nebo z členů ve vaší instituci. Rád bych vám něco navrhl. Zavázali byste se třeba k tomu, že i vaši zaměstnanci by podávali zprávy o veškerých interakcích s průmyslem, že byste tedy měli vlastní lobistický transparentní registr. Jinými slovy, eh, ono často pak eh, lobbysté ve vaší oblasti jsou lépe informováni než Evropský parlament, což je nepřijatelné. Co se týče toho stínového bankovnictví, zde se mohu zavázat společně s Andreou a Gabrielem vám poskytnout přehled o tom, co v sektoru stínového bankovnictví děláme. Je důležité si uvědomit, že už teď zde je celá řada různých jaksi směrů, jakými se stínovým bankovnictvím bojujeme. Spolupracujeme s ESRB ve společném výboru, my sami eh, se stínovým bankovnictvím zabýváme a to i v rámci debat v FSB a IOSCO. A zároveň, vlastně stejná věc z jiné strany, je potřeba si uvědomit, že e, velká část té migrace kapitálu napříč finančními systémy e, není nutně z důvodu nedostatečné regulace, ale z důvodu nízkých úrokových sazeb. To znamená, celá řada té migrace, která přechází z bankovního do, do nebankovního sektoru, e, souvisí s nízkými úrokovými sazbami. V tuto chvíli s ohledem na práci parlamentu, komise a rady je velká část nebankovního sektoru dohlížena a podléhá regulacím. Samozřejmě toto je poměrně rané fázi AFND, kde se například teď přesouváme do oblasti alternativních fondů a ten obrázek ještě není kompletní. Takže si myslíme, že je důležité, aby například informace byly k dispozici o, e, o repotransakcích, o úvěrech e, v oblasti cených papírů a tak dále, ale uvědomujeme si, že velká část nebankovního sektoru už je teď regulována. Dále, e, vy to nenutně pojmenováváte jako stínové bankovnictví, spíše arbitráž mezi sektory. Je důležité také zohlednit spotřebitelskou stránku věci a to zejména co se týká možnosti arbitráže. My argumentujeme, že bychom v oblasti pojišťovnictví měli mít stejné prodejní praktiky jako v oblasti cených papírů. Považujeme za promeškanou příležitost, že zde nemáme rovné podmínky v oblasti prodejních aktivit. Co se týká těch úniků, já jsem to řekl poměrně jasně nejsem vůbec rád, že k ním dochází, protože jsou proti našim pravidlům, proti našim závazkům, které jsou všechny uvedeny na našich webových stránkách. Všichni členové rady se zavazují k utajování informací. A plně chápu, že v situaci, kdy my toto nevyřešíme, tak ten model není udržitelný. Já to plně chápu, plně to respektuji. Pokud se nám nepodaří eh, tu otázku důvěrnosti informací vyřešit, Eh, u členů rady, tak eh, to bude způsobovat další a další problémy, protože, jak správně říkáte, průmysl informace má a Evropský parlament nikoli. Takže bych zde ještě jednou chtěl říci, chtěl bych se zavázat k tomu, že my to vyřešíme. Plně chápu, že eh, jinak by ta situace nebyla udržitelná. Je důležité si uvědomit, že jsme transparentní v rámci konzultací, eh, co se týká interakce našich zaměstnanců a eh, zástupců průmyslu. To je vždy veřejné, tedy uvádí se, kdo jak reagoval a jakým způsobem přispěl v rámci té konzultace. To je, myslím, velice rozumné opatření. je důležité, aby i výkonný ředitel, který zastupuje zaměstnance a já, abychom byli tady plně transparentní, co se týká našeho vztahu k průmyslu. Děkuji, Diane James. Eh, dobrý den, díky, že jste přišel. Minulý týden jsem se ptala eh, pana Dragio z ECB, zda by byl připraven účastnit se eh, zasedání nějakého výboru v Národním parlamentu a vysvětlit situaci. On řekl, že eh, té otázce nerozuměl. To je samozřejmě jeho názor. Jeden z vašich kolegů, šéf EBA, dnes ráno řekl, že by přišel a že také jezdí na zasedání těchto eh, výborů. Takže je zde určité, určitý jaksi rozdíl. Chci se zeptat vás, jsou nějaké okolnosti, kdybyste nepřišel do Národního parlamentního výboru a vysvětlil um, regulační otázku, která třeba působí problémy mezi eh, Velkou Británií a Evropskou unii? No, já už jsem v několika parlamentech byl, v národních parlamentech, eh, a promlouval jsem tam. Byť tedy plně uznávám, že parlament, vůči kterému jsem zodpovědný, je Evropský parlament. Přesto je důležité zachovat si spojení s členskými státy a jak jsem řekl ve svém úvodním projevu, pravidelně navštěvuji členské státy, mluvím s investory, národními regulátory a čas od času mne také pozvou do parlamentu, ať už e, do nějaké frakce a nebo na výměnu názorů s třeba s ekvivalentem výboru Ekon na národní úrovni. Otázka zde e, se točí, otázky na těchto zasedáních se točí zejména e, okolo regulace. Nevím, zda kdyby to bylo nějaké slyšení, bychom se toho mohli účastnit. My jsme dohledový orgán a třeba nějakých 70 nebo 80 naší práce se týká tvorby pravidel a regulace. Takže zatím se nestalo, že by nás někdo přizval na nějaké vyšetřování nebo na nějaké slyšení do Národního parlamentu. Děkuji vám, Bernard Mono. Monsieur le Président, bonjour. Dobrý den. Eh, ESMA eh, ta vlastně má regulovat finanční trh. V roce 2013 ESMA požádala o další rok, aby eh, mohla implementovat eh, tedy některé věci a teď jste požádali o stejnou věc u MIFID 2. Říkáte, že musíte připravit technické standardy eh, a že akteři na trhu nejsou na to připraveni. A tady e, vlastně chcete snad pokračovat v těchto temných praktikách. Komise e, v roce 2014 přijala MIFID a vstup v platnost až v roce 2018 ukazuje, e, že vlastně ESMA tady pokulhává a vlastně postupuje velmi pomalu. Je to skandál. V soukromém sektoru byste vás, by vás již propustili a také my bychom si přáli, naše, naše frakce by si přála, aby váš mandát nebyl prodloužen. Let me first emphasize. Když dovolíte, já na úvod zdůrazním, že zaměstnanci ESMA i naše rada odvedli skvělou práci při vypracovávání technického standardu a technického poradenství, které produkujeme za poslední roky. Celkem jsme připravili více než 200 technických eh, standardů a různých technických pokynů. Téměř vždy eh, na čas. Eh, bylo zde, bylo zde prodlení tři měsíce u MIFIDu, u tržních otázek, ale to souviselo s tím, že Evropská komise prováděla jaksi předběžné právní přeskoumání. A to je, myslím, součást toho nového prostředí, že musíme spolupracovat s komisí. Fakt, že zde došlo k tomu tříměsíčnímu prodlení přímo souvisel s eh, těmi právními požadavky v komisi. My jsme zejména chtěli odsunout eh, z důvodu informačních technologií poziční reporting a transakční reporting. Takže eh, to je něco, co se k vám dostane později v dnešní den. Řekl jsem to už u MIFIDu 2. Šlo čistě o technické aspekty, nešlo o tu, ča, tu širší, tu obecnější část MIFIDu. Rád bych také řekl, je, že to, co se tady mluví, to, to se tady říká o jednom roku, je daleko delší než ty tři měsíce, o kterých jsem mluvil. A nezapomínejme, že tyto debaty jsou velice komplexní a vzhledem k tomu, jakým způsobem se dnes technické standardy formulují, je jasné, že je potřeba na jejich implementaci delší období. Kdybych vás nevaroval a neřekl, že zde bude to spoždění, bylo by to podle mě nezodpovědné, znamenalo by to nejistotu pro finanční trhy. Ono nejde pouze o to, abychom si my získali data jako eh, dohlížecí orgány, jde ale také o sběr dat, která potřebujeme pro to, abychom zajistili, že trh bude dále fungovat. Jeden příklad transparentnosti za všechny. Například cené papíry, takzvané bondy. Trh bude vědět, které jsou bezpečné, které jsou transparentní, teprve potom, co tuto transparentnost zavedeme. Děkuji, pan van Kendelarare. Díky, že jste dnes mezi nás přišel. Mám na vás otázku, která se týká vztahu s parlamenty. Všichni uznáváme, že ESMA dělá celou řadu věcí, aby parlamentu umožnila provádět demokratickou kontrolu opatření na druhé úrovni, ale myslím si, že by bylo možné dělat v této oblasti ještě více. Jiná oblast, eh, v jiné oblasti mají slátoři možnost diskutovat s ESMou více. Někteří si myslí, že ESMA podstatě je úplně jiný druh orgánu a to ohrožuje demokratický rozhodovací proces. Pro nás je velice důležité, pro ESMU, parlament, radu i komisi, abychom všichni respektovali vyváženost sil v, kolegis, v kolegislativním procesu. Co eh, můžete udělat, abychom se do budoucna této kritice vyhýbali? Já myslím, že eh, zopakuji to, co řekl Andrea Enrea ve svém úvodním prohlášení že to je překvapivé, že nabýváte dojmu, že více jednáme s radou než s parlamentem. Já si myslím, že alespoň na osobní úrovni za sebe mohu říci, že nikdy jsem nebyl na zasedání, eh, plenárním zasedání eh, rady a je to samozřejmě správně, protože tak to také praví zakládající a ustavující nařízení, že já jsem odpovědný vůči parlamentu, vy mě můžete vyzvat, abych se sem mm, dostavil a podobný vztah s radou nemám. Takže nesouhlasím e, e, s tím vaším návrhem či tvrzením, že mnohem častěji jednáme s radou. Kdybyste položil tu stejnou otázku radě, možná, že by eh, smíželi stejně, měli by pocit, že s nimi dostatečně nejednáme, protože jsme spíše v kontaktu s Evropským parlamentem. Mohli by tedy také nabít eh, dojmu, že by bylo potřeba, abychom vzájemné vztahy zintenzivnili. Myslím si, že když se podíváte čistě na to, co proběhlo, tak vidíte, že mnohem častěji eh, řešíme věci s vámi. Bylo to například tak v případě MIFID. A přesně z tohoto důvodu si myslím, že je velice důležité, abychom dodržovali správně tu rovnováhu eh, při výměně informací. V této souvislosti hm, chci říci, že eh, přistupujeme skutečně stejně eh, ke všem kradě, k parlamentu a vůbec si neuvědomuji, že bych eh, snad častěji nebo transparentněji jednal s radou než s Evropským parlamentem. Pan předseda, děkuji. Poslední otázku položí Pervanš Perez. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám také za to, co jste řekl ohledně Paříže. Jste kandidátem na nový mandát a eh, tady jde o kapitálový eh, trh. Tady dochází k paralelnímu dohledu a já si myslím, že tady je velké riziko. Pokud jde o ochranu investorů, tak tam nám zbývá ještě velký kus práce. Jakožto zpravodajka pro TRIPS jsem překvapena alespoň dvěma věcmi. Jednak, že vy, jakožto zpravodaj, s celým týmem stínových zpravodajů si dobře pamatuji na vyjednávání a tam byla také otázka dočasných odkazů, jak zabránit rizikům. A my jsme nikdy se tady nepouštěli do těch eh, historických věcí. A tady už se vlastně vůbec ani neodkazuje na budoucnost. Eh, a já si myslím, že to je mimo realitu a není to ve prospěch stability trhu. Za druhé, pokud jde o podmínky pro odkaz na eh, životní pojištění, tak tady se zdá, že ta ustanovení Eh, která jsme potvrdili v legislativě o eh, přechodu na USIC, takže to vše je jaksi smeteno eh, dalšími návrhy, kde vlastně se zavádí v podstatě nový systém. Takže jak, nebo oni už v tom systému musí být ty aktéři, tak jak tady zajistit eh, hladký přechod, když už vlastně se to musí zvládat. Pokud jde o investice, tak investoři jsou znepokojeni jedním často prodávaným produktem, a to je pojištění Forex. Je to produkt, kde někteří navrhují, eh, že se může stát mm, subjekt obchodníkem během jednoho dne. Je to projekt, který je prodávan hodně ve Francii, Polsku, ale třeba i ve Španělsku. A mě by zajímalo, jakým způsobem chce ESMA koordinovat eh, v této věci, jaké pravomoce chcete využít a nechybí vám náhodou pravomoce pro takovýto případ? Maybe start with... Já možná začnu eh, vaší druhou otázkou. Napříč eh, Evropou jsme svědky prodeje těch eh, exotických produktů, ale jsou exotické v negativním slova smyslu. Eh, jsou tam nejasné údaje, informace. V zásadě jsou to devizové produkty a my jsme se věnovali této věci v posledních měsících velice pečlivě, protože to souvisí také s přeshraničním poskytováním služeb eh, investičními firmami, které mají povolení pro tuto činnost v domácí zemi, ale za významným způsobem poskytují tyto produkty, tyto produkty v hostitelské zemi. Pokud jde o tyto konkrétní produkty, tak eh, je potřeba sezvat všechny relevantní regulátory a zajistit řádnou výměnu informací a dialog, protože některá rizika, která souvisejí s porušováním eh, příslušných pravidel MIFID, eh, se realizují v té hostitelské zemi a tím pádem je potřeba informovat regulátory v obou zemích. Je to právě regulátor v domácí zemi, zemi původu, který odpovídá za prosazování pravidel. Takže zde chci říci, že se této věci věnujeme už asi pět měsíců. Jsme v kontaktu s regulátory, zajišťujeme inform, vyměnu informací o firmách, které se věnují těmto činnostem a snažíme se zajistit, aby domácí regulátoři prosazovali pravidla. Paní Beres, ale máte také právo zakázat tyto produkty. Eh, k tomu dvě věci. Důvod, proč provádíme tu koordinaci, eh, my je, že to je koordinace dobrovolná, zároveň ovšem je zcela jasné, že takové zprostředkování potom eh, spustí tu dobrovolnou spolupráci mezi příslušnými národními úřady. Zákaz produktů vstoupí v platnost s 2 tu chvíli už bude možné tyto produkty zakázat. Nyní nemohu říct si, kdo bude přesně kandidátem na zákaz. Na druhé straně ta možnost zakázat produkty existovat bude. Pokud jde o vaši otázku na výkonnost, tak zde chápeme obavy, pokud jde o mm, historickou výkonnost, výkonnost v minulosti spíše pokud jde o PRIPS než SKIP CP, ale eh, myslím, že je potřeba v těchto činnostech eh, pokračovat. My k tomu vedeme eh, rozhovory a u eh, úrovně 2 samozřejmě jsme trochu omezeni než u CP. Pan předseda, děkuji. Myslím, že i toto slyšení v tuto chvíli můžeme uzavřít. Děkuji vám za to, že jste se výměny názorů zúčastnil. Děkujeme také za velice dobrou dosavadní spolupráci vašeho orgánu s výborem Ekon. We start now. Uh, eh, nyní zahájíme naše slyšení eh, s výkonnými řediteli. Jako prvního tady máme Adama Farkase výkonný ředitel MBA. Vítám vás a bez prodlení vám předám slovo. Měli bychom samozřejmě respektovat naši dobu. Vy máte pět minut pro vaše úvodní slovo a potom eh, dostanou slovo ostatní, kteří vám budou klást otázky. Vážený pane předsedo, členové eh, vašeho výboru, rád bych vám poděkoval za pozvání a chtěl bych vám poskytnout určité schrnutí hlavních eh, organizačních výdobytků EVA a chtěl bych se samozřejmě zaměřit také na aktivity pro dalších pět let. Um, ehm, EBA úspěšně zakončila přechod od EBS k plnohodnotně nezávislé agentuře EU. Všechna pravidla, eh, která se týkají naší agentury, byly implementovány, byl vytvořen rámec a e, také pokud jde o vztahy e, vůči Radě a Evropskému parlamentu, došlo k pětinásobnému navýšení organizačního rozměru naší e, agentury, tedy pardon, EBA a to vše můžeme zvládnout jenom díky dobře motivovaným a vyškoleným pracovníkům, kteří jsou také genderově vyvážení. Vytvořili jsme eh, velmi eh, vhodnou eh, infrastrukturu, efektivní IT řešení a máme tady také úsilí ad hoc schromažďovat údaje a to zlepšuje základ, který umožňuje EVA e, zvyšovat své schopnosti analýzy a poskytovat dostatečnou míru transparentnost nad evropským e, bankovním sektorem. Plánování a řízení se neustále zlepšovalo a e, my se tady snažíme tady efektivně působit v době po krizi. Transparentnost našich procesů je velmi důležitá a tady vycházíme z analytické práce kterou tady také zveřejňujeme. A to nám zajišťuje velký respekt. Musíme mít eh, přiměřený, eh, přiměřený, eh, tak, hm, přiměřený počet pracovníků a to je velká výzva. Ovšem to zatím ještě nenarušilo naše úkoly a naše mandáty, které nám svěřili evropští zákonodárci a to e, díky za angažovanosti zaměstnanců EBA vytváříme pozitivní pracovní prostředí, i když vlastně zažíváme e, období e, plné stresu a my tady samozřejmě chceme poskytovat dostatečnou expertízu. Ve vytváření jednotného souboru pravidel se snažíme také přispívat k řešení na, ke krize a EBA dokázala být dobrým aktérem v oblasti ochraně spotřebitele, vytvořila si k tomu nové nástroje v oblasti mediace eh, a také celou při řešení celé řadě různých eh, stížností eh, a zvyšuje tedy svou aktivitu i napříč různými sektory. Všechny tyto výsledky eh, byly během první eh, revize v roce 2013 evropskými institucemi, eh, pardon, 2014 evropskými institucemi uznány. Jak tedy bude vypadat další budoucnost naplňování mandátu v oblasti regulace? a další věci vyplývající z jednotného souboru pravidel. To je hlavní priorita pro další léta. Máme tady velmi důležitý nástroj eh, nejčastějších otázek, chceme se eh, zaměřit eh, také na nové regulované produkty a chceme zajistit konzistenci tak aby eh, úkoly EBA byly dále dobře vykonávány, posílili, abychom posílili efektivnější a stabilnější fungování jednotného trhu v oblasti eh, bankovnictví. Eh, chceme, aby regulační rámec byl stále konsistentnější, chceme snižovat prostor pro vlastní úvahy a interpretace, chceme, za, chceme hrát klíčovou úlohu při zachovávání konsistentnosti souboru jednotných pravidel. Máme dobrý technický eh, background, který by nám měl umožnit eh, zajistit naše úkoly. Eh, máme tady také některé vlastní iniciativy EBA, zlepší hodnocení konvergence v jednotném trhu prostřednictvím eh, benchmarkingu a různých eh, analýz, eh, peer review a také chceme lépe hodnotit konzistentnost konvergenci anebo nedostatek konvergence dohledových postupů. Hmm. Chceme hodnotit také rizika v sektorech, které velmi ovlivňují bankovní systém. Chceme hodnotit finanční inovace, novinky, z pohledu podniků i z pohledu spotřebitelů. Další prioritou eh, je eh, je otázka přeshraničních aspektů plánování a efektivní provádění opatření pro řízení eh, krizi. Takže celkově období dalších pěti let zůstává profesionálně, technicky velmi velkou výzvou a možná to bude ještě větší výzva než dosavadní roky a bude pro mě velikým eh, privilegiem, eh, když eh, budu moci dále usilovat o splnění cílů, které vytyčuje Evropská unie. Děkuji vám a slovo má od Marka Karas. Pane předsedo, dámy a pánové, mám tři otázky. Nejprve by mě zajímalo, u kterých bank máte pochybnosti v tom, že to usnesení, které jsme tady přijali v rámci mm, Bazileje 3, porušili a jaké důsledky chcete u těchto bank, eh, tedy jaké sankce tam chcete uvolit, eh, pokud nedodržují tyto věci. Eh, dále, stres 2014 byl proveden u 123 bank a mě by zajímalo, a nyní chcete ještě v roce 2016 prověřit dalších 53 bank. Proč došlo k velkému snížení počet bank, které mají být přeskoumány? A můj třetí dotaz. Švédsko předeslalo, eh, že u svých bank eh, chtějí zakázat eh, ocenění nulového rizika a nás by zajímalo, jakým způsobem je možné něco takového zohlednit, protože to má potom také dopady na financování krize. Mě by zajímalo, do jaké míry práce EBA vychází z modelu, eh, kde se má zohledňovat tedy eh, riziko eh, u tedy půjček států tímto způsobem. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tyto dotazy. Pokusím se odpovědět maximálně stručně. Pokud jde o nařízení o bonusech, tak víte, že je potřeba, abychom jako EBA vydávali pravidelné zprávy o dodržování pravidel v oblasti odměňování u zaměstnanců evropských bank, včetně manažerů. Tyto zprávy vydáváme každý rok. Také asi víte, že chystáme přeskum pokynů ohledně odměňování v bankovnictví. A v této souvislosti jsme zpracovali stanovisko a také zprávu, obě velmi nedávno a týkají se e, praktik, které banky uplatňují a některá zjištění z této zprávy jasně naznačují, že jsou zde určité mm, problémy, například eh, různé mm, příplatky, které se vyplácejí v rozporu s konkrétními kritérii, jsou považovány spíše za eh, bonus, eh, spíše než variabilní složku platu. Primární funkce, pokud je o posuzování, dodržování pravidel u jednotlivých bank, to je právě úkol orgánů dohledu, které mají vykonávat dohled nad jednotlivými mm, bankami. Pokud jde o vaši druhou otázku ohledně zátěžových testů, tak vzorky eh, pro zátěžové testy na rok 2016, které EBA nedávno publikovala, se skutečně omezily na 53 bank a kritéria, která jsme aplikovali, společně s příslušnými orgány, včetně SSM, byla nastavena tak, abychom pokryli 70 jednotného trhu v oblasti bankovnictví a zároveň jsme chtěli ze 70 pokrýt jednotlivé trhy. Došlo k jedné důležité události a, že SSM, a to, že se SSM rozhodlo, že jako referenci eh, pro eh, trh při výběru 70 zonků bude eurozóna a v jednotlivé členské státy. Také třeba vzít potaz to, že u některých malých eh, eh, zemí, kde dominují ceřené společnosti velkých zahraničních bank, eh, potom pokrytí toho trhu vlastně bude nižší, protože tyto ceřené společnosti oblasti budou eh, otestovány na konsolidované eh, úrovni, to znamená na vyšší celoevropské úrovni. Na základě těchto kritérií a některých dalších kritérií, která se týkají restrukturalizace bank eh, či bank, které považujeme za tržně významné z hlediska podílu, došlo ke snížení vzorku na 53. Přesto se domníváme, zde ve shodě s příslušnými orgány, že tyto banky nabídnou eh, dobré zastoupení celoevropského bankovnictví v roce 2016. Pokud jde o eh, otázky eh, státního dluhu, tak zde bych chtěl říci, že pokud jde o to, jak řešit obezřetnostně státní zadluženost, tak tady je několik možných kanálů, které teď globálně používá, se používají a používáme je i v Evropě. A je jasné, že tuto věc musíme diskutovat, to je zjevné, musíme diskutovat o tom, jak nakládat s riziky státní zadluženosti eh, v rozvahách bank, to je důležité z obezřetnostního dohledu. Kromě toho Nyní probíhá posouzení eh, tohoto rámce na globálním bazilejském fóru, ale posuzujeme to také v rámci Evropy na vysoké úrovni, v rámci pracovních skupin na vysoké úrovni a zároveň s tím ještě probíhají také eh, přeskumy na národní úrovni. Nicméně tato práce ještě neskončila, nedospěla k konkrétnímu závěru, nejsou k dispozici žádná konkrétní doporučení, která by doporučovala například současný evropský rámec nějakým způsobem změnit. Děkuji nyní paní Eliza Ferreira. Děkuji. Děkuji za to, že jste dnes dorazil na naše slyšení, abych lépe pochopila to, jakým způsobem konkrétně spravujete vztah s SSM a s SRM tak se chci zeptat na následující. Když eh, si vezmeme to, že po prvním lednu vstoupí eh, v platnost nová legislativa, tak budeme mít najednou mechanismus, jednotný mechanismus pro řešení eh, sporů, budeme mít jednotný dohled a dojde k aplikaci pravidel bailinu. Některé banky najednou budou tedy v rukou eh, fondů pro řešení eh, problému a budou vlastně financovány státy. To vše vytvoří naprosto odlišný rámec ve srovnání s tím dosavadním eh, obecným přístupem, který jsme do dnešní doby uplatňovali. Jakým eh, způsobem tedy budete tí tu nově nastálou situaci řešit a vydáte k tomu nějaká mm, doporučení pro tyto banky? A druhá moje otázka se týká eh, právě té státní zadluženosti. Pokud banky teoreticky mohou být požádány, aby snížily expozice, pokud jde o státní zadluženost a pokud je to povede k masivnímu rozprodávání státních dluhopisů na trhu. Jaký dopad si myslíte, že to může mít, pokud jde o systémovou udržitelnost odvětví, protože nepůjde o individuální případy, nejbrž o e, záležitost globální s makroekonomickým dopadem. Budete to řešit a pokud ano, tak jak? Děkuji. Děkuji. Myslím si, že tyto otázky by si e, zasloužily úplně samostatné slyšení protože jsou skutečně nesmírně rozsáhlé a komplikované. Pokud jde o SSM a SRM, tak eh, my eh, se samozřejmě konkurujeme na pracovním trhu s těmito organizacemi, to je tak odlehčeně, ale teď eh, vážně, pokud jde o bankovní unii, tak jak už řekl Andrea ve svém úvodním vystoupení, Eh, jde vlastně o to, že se nám úplně mění situace. Eh, máme tady jeden orgán dohledu, eh, jeden orgán pro řešení sporů, tím se prohlubuje integrace na evropském jednotném trhu, i když se to omezuje na menší počet zemí a neplatí to pro všechny členské státy EU. Jakým způsobem spolupracujeme s SRM a SSM je tady jedna mm, vazba, která je propojuje s tím eh, evropským rámcem dohledu a řešení sporů. A to jsou ta jednotná pravidla, ten single rulebook. Eh, hlavním cílem je vytvořit základ pro fungování všech eh, příslušných orgánů dohledu podle jednotných pravidel. Pokud jde o SSM a vytvoření SSM, to samotné už tlačí na to, abychom snížili eh, různé uplatňování pravidel. Eh, bylo mi naznačeno, že už mluvím příliš dlouho. A pan předseda, eh, problém je, že máme ještě další dvě mm, slyšení a brzy budeme muset uzavřít jednání. Takže možná, kdybyste to mohl už rychleji schrnout, abychom se dostali k další otázce. Předám slovo Kate Swinberg. Děkuji, pane předsedo. Vítám tady pana eh, Farkase. Myslím, že je zjevné, že se teď snažíme eh, zapojit Evropský parlament eh, do zpracovávání jednotných pravidel a standardů a já samozřejmě vítám tyto intenzivní kontakty, které proběhly, když si myslím, že zde můžeme vzájemné vztahy zlepšit. Konkrétně by mě zajímalo, jaké kroky plánujete nebo jste již podnikli, abyste zajistili, že až bude finalizován text úrovni 1, takže váš tým bude plně chápat politický účel probíhajících jednání a nebude se pouze spoléhat na právní interpretaci anglické verze textu. Za druhé, jakým způsobem chcete eh, negociační tým parlamentu informovat o krocích, které provádíte, pokud jde o rozpracování pokynů a nejčastějších dotazů a jakým způsobem chcete předložit eh, výstup eh, z monitorování konvergence, pokud jde o kvalitu a důslednost implementace. Děkuji, děkuji za tyto otázky. Nejprve stručně k té první otázce. Samozřejmě, pokud jde o interpretaci textu úrovně 1 a politické záměry spolu zákonodárců, zde se musíme spoléhat na vstup Evropské komise a příspěvky eh, tedy zainteresovaných stran. Vzhledem tomu, že eh, nejsme formálně ani neformálně součástí trialogu, kde se finalizuje text úrovně 1, musíme se spolehnout na komisi. Druhá věc, druhá vaše otázka. Evropský parlament a zapojení Evropského parlamentu do zpracovávání pokynů a nejčastějších otázek. Je pravda, že jsme byli vždy připraveni zapojit Evropský parlament do prioritních složek v okamžiku, kdy se technické standardy připravovaly a zpracovávaly. Byli jsme tomu připraveni kdykoliv v rámci celého procesu, během přípravy standardů, i v během procesu konzultace, i v procesu formální eh, kontroly těch textů. Pokud jde o Q&A s nejčastější dotazy, tak eh, k tomu už tady otázky byly. Když se otázka týká interpretace záležitostí na úrovni 1, tak vždy zapojujeme komisi, je to formální, když je to tady čistě úroveň 1. A nebo když je to mezi úrovní 1 a 2, tak už je to koordinovaný přístup. My zvažujeme, že bychom případně konzultovali u některých eh, otázek, konkrétních otázek i širší publikum eh, v případě, že by tyto otázky měly nějaký širší dopad. Co se týče konvergence, tak eh, chystáme publikaci několika zpráv, zpráv vzájemného hodnocení, tematické analýzy, které se týkají konvergence. Budou to zprávy veřejné, které zcela jasně ukážou, jakého pokroku se v této oblasti podařilo dosáhnout. Kromě toho také pracujeme intenzivně i na neveřejných záležitostech, projednává se to v rámci kolegia formálně či neformálně takže ta práce je mnohem rozsáhlejší v této oblasti, nicméně není to práce plně veřejná. Pan předseda, děkuji. Sven Gigold nyní. A nevím, že tady máte kolegyně z ALDE, takže paní Harkin, děkuji pane předsedo. Jenom velice stručně dvě stručné otázky, pane Farkasi. Dobré dopoledne. Nejprve se chci zeptat na to, co si myslíte o finančních prostředcích, které byly věnovány eh, evropským orgánům dohledu. Myslíte si, že by bylo užitečné, kdyby byl nějaký poplatek eh, eh, zaveden a že by to lépe pokrylo vaše potřeby? A druhá moje otázka, co si myslíte o pracovních metodách těchto orgánů dohledu? Myslíte si, že by bylo potřeba tyto pracovní metody zlepšit, například spolupráci mezi národními eh, dozorovými orgány a je tady nějaký rozdíl mezi členy eurozóny a nečlenskými státy eh, eurozóny? Děkuji za tyto dotazy. Eh, takže vaší, k vaší první otázce. Já si myslím, že zavedení poplatků v rámci odvětví, pokud jde o financování orgánů dohledu, to je jistě věc, o které se v současné době hovoří, zvažuje se to a my si myslíme, že to skutečně za zvážení stojí. Jistě by to zmírnilo některé eh, finanční tlaky, s nimiž se v tuto chvíli potýkáme. Takže my vidíme tuto věc, vnímáme ji pozitivně, i kdyby to mělo být jenom částečné zajištění financování eh, našich orgánů. K vaší druhé otázce práce. Pokud jde o spolupráci mezi eh, národními orgány dohledu a evropskými dohra, eh, orgány dohledy a eh, rozdíly mezi zeměmi v eurozóně a mimo ní, tak naše struktura řízení je sestavená tak, že u nás eh, jsou vlastně zastoupeny národní eh, dozorové orgány a rozhoduje se hlasováním v řídící radě, kde členové jsou zástupci národních dozorových orgánů. Takže z podstaty věci je ta koordinace dostatečně zajištěna při každém rozhodování. Ještě bych znovu eh, se odkázal na to, co tady řekl dnes ráno Andrea že někde existuje rozdíl mezi národními zájmy, různými národními zájmy členských států a celoevropským názorem a pohledem na věc a ten zastupují pracovníci EBA. Byli jsme svědky toho, že tyto rozdíly je možné velice dobře překlenout, ve většině případů se nám to podařilo. Pokud tady jsou rozdíly mezi členskými a nečlenskými státy eurozóny, tak eh, mohu říct z dosavadních zkušeností, eh, že určité mm, rozdíly v tom bankovním nařízení nebyly nějak eh, rozsáhlé nebo až tak viditelné nebo značné, jak se to někdy um, prezentuje na politických eh, fórech či v některých médiích. A my samozřejmě už se spolupracujeme se všemi eh, členskými státy v rámci EBA. Děkuji. Nyní Sven Gigold, prosím. Děkuji jenom velice stručně. Chtěl bych, pokud jde o oblast vaší odpovědnosti, položit následující otázku. Eh, s dosavadními zkušenostmi, které máte jako EBA, ehm, přistoupil byste na větší transparentnost v rámci vašeho ehm, odvětví. Vedení to přislíbilo, ale pracovníci EBA ehm, nad rámec konzultací určitě mají kontrakt kontakty, formální či neformální, s aktéry na trhu a tak se ptám, zde jako EBA chcete zavést pravidla pro větší transparentnost, pokud jde o kontakty s bankovním sektorem. Děkuji. Jak už jste sám říkal, my jsme se zavázali hned na začátku našeho funkčního období, že budeme zcela transparentní, pokud jde o kontakty, které máme s bankovním sektorem a na tom trváme. Vedli jsme konzultace, které jsou zcela veřejné a Zároveň jsou i kontakty mezi jednotlivými pracovníky, kdy jsme žádali naše zaměstnance, aby si vedli záznamy o kontaktech, které proběhly abychom v případě, že se objeví nějaká žádost, mohli této žádosti o transparentnost vyhovět. Pan Gigold, můžete se ovšem také ptát, jenom když víte, že k nějakým jednáním eh, došlo a jste připraveni publikovat eh, tyto informace o mm, pracovnicích a jejich eh, schůzkách. Ano, mm, jsme k tomu připraveni, protože jsme se snažili veškeré záznamy vést, kdyby byly publikovány, nebo kdyby měly být publikovány, tak bychom samozřejmě požádali jednotlivé pracovníky, aby eh, osvědčili správnost těchto údajů. Pan předseda Steven Wolf, eh, nevidím ho v sále, takže má slovo pan Bernard Mono. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. V rámci vytvoření mezinárodních bankovních pravidel, kde se mají snižovat systemická rizika pro banky, vítáme eh, práci EBA. Jako patrioti ovšem bychom privilegovali spíše mm, národní eh, regulaci, ale eh, vzhledem k tomu, že ta krize je velmi závažná a je to mezinárodní rozměr, tak musíme vaši aktivitu podpořit, ale banka vlastně neres, bankovnictví nereguluje E, současná pravidla, e, především pokud jde o odměňování bankovních pracovníků, těch nejvyšších. To by mělo být e, ukončeno. Je tady mnoho miliard eur, které byly dávány na záchranu bank a přitom bankovní špičkoví manažeři dostávají obrovské platy. Jakým způsobem je možné, že většina bank tedy je v takové situaci? Can I, can I ask you to repeat the... Můžu vás požádat, abyste zopakoval konec poslední otázky? Nebylo mi to úplně jasné. Oui, je, je vous demandais comment... Mě by zajímalo, jak je možné, že většina těchto bank, kterých se to týká, tedy který, na, na které se nevztahuje re, regulace, uh, jsou v rámci City. Well, first of all, um, I, I think... Tak zaprvé já už jsem zde hovořil o tom, co dělá EBA v oblasti odměňování a platů. Máme k dispozici ty zprávy, o kterých jsem hovořil. A za druhé, abych zareagoval na vaši druhou poznámku, myslím si, že Evropský legislativní rámec učinil zcela zásadní kroky směrem k prevenci eh, eh, morálního rizika, pokud jde o to, aby se banky spoléhali na veřejnou podporu a záchranu z veřejných prostředků. Řádná implementace rámce pro řešení sporů přispěje právě ke snížení tohoto morálního rizika. Pokud jde o to, jak musí účastníci, eh, kde fungují, tak víme, že Londýnská City je eh, velkým finančním centrem a veškeré banky, které podléhají evropskému nařízení o platech a odměňování a pokynům o odměňování podléhají těmto pravidlům bez ohledu eh, na to, kde působí, kde jsou usazeny a jejich tedy mm, organizační právní strukturu eh, neřešíme v rámci tohoto nařízení, s tím nemůžeme nic eh, eh, udělat, to není v působnosti kompetencí EBA nebo konkrétního specifického nařízení. Pan předseda, děkuji. Tímto můžeme uzavřít dnešní výměnu názoru. Děkujeme vám. Welcome to Verena Ross. A vítáme Verenu Ross, výkonnou ředitelku ESMA. A rovnou máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Díky, že jste mě sem dnes pozvali. Těším se na výměnu názorů s vámi, kde budeme diskutovat budoucí nasměrování ESMA a vysvětlím vám, proč bych ráda i nadále ESMU vedla v těchto eh, zajímavých dobách. Když se stručně ohledneme zpět, myslím si, že ESMA vzhledem ke svým cílům od založení v roce 2011 eh, je na tom velice dobře. Jak už řekl Steven, je to názor, který potvrzují i nejrůznější eh, externí evaluační zprávy za rok 2014, včetně vaší zprávy z vlastní iniciativy. Plníme náročnou agendu single rulebooku, úspěšně jsme připravili dohledový rámec eh, pro CRA a TR, provádíme analýzu rizik a důležité první kroky v eh, dohledové konvergenci. Vše to nám umožnilo plnit naše závazky ochrany investorů, finanční stability a pořádku na trzích. Rosteme jak do velikosti a tak do způsobu, jak děláme věci a jsme teď zavedenou agenturou v EU. Osobně se nejvíce zaměřuji na každodenní řízení této organizace, která mimo jiné, což mimo jiné zahrnovalo prvotní vytvoření, vytvoření manažerských týmů, vytvoření týmu pro rozpočet a lidské zdroje, plánování, monitorování a provádění náročného programu ESMA. Tyto poslední roky mě nejvíce naplnily z hlediska profesionální kariéry. Bylo zde celá řada výzev, ale i příležitostí pro další rozvoj ESMA a plnění eh, vysoko nastavených požadavků. Pracujeme v evropském duchu s kolegy a zástupci ze všech koutů Evropy. To je něco, co je pro mě skutečně velice ceněné. Do budoucna ESMA se bude nadále měnit. Cesta před námi rovněž nebude jednoduchá. Nastavili jsme svou vizi v rámci eh, strategické orientace pro ESMA do příštích let. Tato dokumentace byla zveřejněna na začátku letošního roku. Vzhledem k tomu, jak postupně zpomalují procesy v rámci single rulebooku, posouváme se do fáze implementace. ESMA výrazným způsobem přispívá k vytváření regulačních základů, na kterých teď budeme dále stavit, abychom zajistili, že bude vytvořen skutečný jednotný kapitálový trh v Evropě, který bude dodávat takovou, takový hospodářský růst a zaměstnanost, jakou Evropa potřebuje souvislosti s tím eh, Unie kapitálových trhů bude rovněž určující společně s dalším programem Komise pro aktivity ESMA. Dovolte mi stručně nastínit výzvy pro implementaci ve třech konkrétních oblastech. Za prvé, implementace bude vyžadovat úspěšné vytvoření a provoz transevropských IT systémů na sběr dat a zveřejňování nutných informací, které umožní trhům v EU úspěšně fungovat. Národní zodpovědné orgány ze 27 států souhlasily s tím, že budou delegovat vytváření a provoz určitých IT systémů týkajících se MIFIDu 2 na agenturu ESMA tím pádem. ESMA bude jádrem systémové infrastruktury pro evropské kapitálové trhy a vlastně bude představovat trh jako takový. Tím pádem budeme muset dále upgradeovat naši IT kapacitu, navážeme na naše pozitivní zkušenosti v této oblasti k dnešnímu dni a budeme úzce spolupracovat s národními orgány a všemi eh, obchodnickými centry, abychom zajistili, že ta data budou k dispozici. Za druhé, implementace rovněž znamená nutnost harmonizovat eh, výsledky dohledových činností a praxi. Single rulebook bude fungovat pouze tehdy, když tu divergenci, která stále existuje a která vede k eh, rizikům regulační arbitráže a fragmentaci trhu, vyřešíme. Už nyní pracujeme na podrobném pracovním programu pro eh, naši aktivitu v oblasti dohledové konvergence pro rok 2016, která bude doplňovat náš jaksi zaštiťující celostní pracovní program na vysoké úrovni, který se týká zejména dohledu a eh, regulace jako takové. Je potřeba zajistit, abychom měli řádné dovednosti a zkušenosti v rámci této změny zaměření, tedy od politiky k konvergenci a dohledu. To bude znamenat změnu zaměření našich priorit, ale bude to znamenat i určité nároky na eh, naše zaměstnance co do školení a interní mobility. Teda za další implementace bude také vyžadovat to, aby data, která sbíráme na národní evropské úrovni, byla lépe pochopena, analyzována a používána k zabraňování rizikům v rámci cílu ESMA. Optimální užívání dat znamená kolektivní snahu ESMA a všech ostatních orgánů v EU prostřednictvím společného výboru ESA a ESRB, ale také úzkou spolupráci s národními orgány. Aby ESMA mohla tuto roli plnit, aby plnila tyto výzvy a jiné, budeme muset zajistit, že budeme mít silnou a stabilní organizaci. Má role jako exekutivní, eh, jako výkonné ředitelky bude i nadále znamenat zaměřování se na nábor, rozvoj a udržení excelentních zaměstnanců, budeme dále plánovat a prioritizovat práci ESMA a budeme včas plnit naše cíle. ESMA za posledních několik let výrazně narostla, zejména díky eh, trvalé podpoře výboru ECON v Evropském parlamentu a jeho poslanců. Nicméně i nadále budeme fungovat v prostředí, kde rozpočty jak na evropské, tak na národní úrovni budou jednoznačně omezené. Proto se zavazuji nadále ESMU řídit transparentně, důsledně prioritizovat a vysvětlovat v rámci pracovních programů, čeho můžeme dosáhnout a jak toho dosáhneme. Jsem velmi ráda za to, že eh, dozorčí rada ESMA se rozhodla prodloužit můj mandát o dalších pět let. Nebude to jednoduchý úkol, ale vzhledem k tomu, že e, jsem si skutečně užívala výzvy za posledních čtyři a půl roku, těším se i na výzvy budoucí, protože každá výzva je příležitost. A společně se Stevem a svými kolegy jistě dokážeme, že ESMA uspěje. Děkuji. Děkuji. E, první řečník, děkuji, pane předsedo. E, děkuji vám paní Ros, že jste opět mezi námi. Budu trochu kritický v té první otázce, která se týká MIFIDu. Víte, že pro Evropský parlament je tato věc nesmírně důležitá. Jak víte, tak Evropský parlament není příliš potěšen návrhem odložit vstup v platnost MIFID 1 o rok. A byla tady dohoda tedy nebyla tady dostatečná informovanost spolu e, zákonodárců období eh, tří let mohlo být dostatečné. A potom by mě zajímalo, co můžete eh, udělat, abyste se pokusili zabránit takovým spožděním, eh, pokud bude váš mandát prodloužen. Zajímala by mě také zodpovědnost. Kdo má zodpovědnost za toto spoždění? Předpokládám, že částečně je to na ESMě a částečně na komisi, ale chtěl bych to vyjasnit je to určitý chaos a tam to také způsobuje problém v načasování. Má další otázka se týká Unie eh, kapitálových trhů, kterou jste zmínila ve vašem úvodním slově. Já eh, vím, se tady komise eh, překládá, předkládá návrhy k, sekuritizaci a Evropský parlament to uvítal to vše bude projednáno, ty pozměňovací návrhy budou předloženy ze strany našeho výboru v příštích týdnech a víte, že jedna z našich obav Evropského parlamentu se týká financování malých a středních podniků. Myslíte si, že v návrhu komise Eh, to bude dostatečně zohledněno, protože eh, já osobně nejsem příliš optimistický v tomto ohledu. Potom závěrečná otázka. Ne, závěr, další otázka již není možná, je mi líto, říká pan předseda. Měl jste jednu minutu, položil jste dvě otázky, takže pokud jde o spoždění eh, MIFIDu, tak tady bych chtěla být naprosto jednoznačná. Já si myslím, že tam jsme pracovali velmi efektivně. Snažili jsme se analyzovat eh, ta opatření té druhé úrovně a v létě jsme se rozhodli, že to o tři měsíce eh, odložíme, tak aby mohl proběhnout právní přeskum a aby to potom bylo vše, ten průběh byl hladčejší. A tak, jak jsme uvedli komisi, myslíme si, že tady jsou určité eh, otázky, které eh, souvisí s rozvojem systému, IT eh, věci a tady je potřeba dát tomu ještě čas, aby to vše potom mohlo fungovat efektivně. Je mm, to velice obtížné to v krátkém období rozvinout, takže jsme navrhli velmi eh, tedy eh, zacílený, eh, zacílené odložení, ale komise se teď nad tím musí zamyslet, musí to řešit samozřejmě také se spoluzákonodárci, protože vy jste ti, kteří o tom mají rozhodovat. My pouze říkáme, že rozvinout IT tak to bude velice obtížné, pokud to bude méně než za rok s ohledem na všechny ty technické, technické věci, technická opatření. A potom k té druhé otázce, myslím si, že návrh k sekuritizaci uh, v rámci CMU, že to by mělo o pomoci financování malých a středních podniků. Možná, že samo o sobě to ale stačit nebude a proto eh, akční plán eh, kapitálové unie zahrnuje další oblasti, eh, které musí být také zohledněny a musí tam být poskytnuto další financování. Elisa Ferreira, jedna minuta. Děkuji, nemohu, nemohu vám příliš děkovat, příliš vás chválit, protože mě to stojí čas, ale pokud jde o malé a střední podniky, tak tady eh, teď máme nízké úrokové sazby, ale i nová rizika. Myslíte si, že soubor jednotných pravidel je dostatečný pro zohlednění nových rizik? A potom za druhé, jak vnímáte svou roli v kontextu dohledu eh, v oblasti nových výzev, eh, unie kapitálových trhů? Budete potřebovat nové pravomoce, nebo si myslíte, že je to tak, jak je to teď nastaveno v pořádku? Jak vnímáte svou roli? Pokud jde o nízké úrokové sazby, tak samozřejmě to přenáší nová rizika a já si myslím, že většina z těchto věcí eh, se eh, týkají eh, snahy o zisky a to samozřejmě teď probíhá a vytváří to rizika na trzích. My to velmi pečlivě monitorujeme a já si myslím, že eh, ta jednotná pravidla, která přichází, ta by měla být víceméně eh, přiměřená, i když my samozřejmě budeme sledovat, jakým způsobem se to realizuje a musíme eh, také monitorovat, kde ta rizika vznikají, musíme se snažit najít dobrá mm, politická řešení. Pokud jde o tu druhou otázku k dohledu, myslím si, že klíčová oblast pro nás je um, tlačit na konvergenci, zbližování dohledu v Evropské unii, protože vytvořit jednotný kapitálový eh, trh, tedy kapitálovou unii, to nepotřebuje pouze, abyste měli ta pravidla na papíře, ale potřebujete opravdu eh, konzistentní eh, provádění, realizaci, takže my v těch dalších letech se na to budeme velmi intenzivně soustředit a uvidíme, jestli tam bude potřeba provést nějaké zásadní změny. V tuto chvíli máme již k dispozici mnoho nástrojů. Eh, my samozřejmě mm, toto budeme se na to zaměřovat i v příštích měsících. Děkuji, Case Winpan. Děkuji. Jenom velice stručně, já už jsem děkovala vašemu eh, týmu za, za odvedenou práci. Zde chci říci, že je potřeba eh, uznat, že některé z těch eh, důvodů, proč došlo ke spoždění s legislativními návrhy, je to, že došlo k určitému nedorozumění ohledně politického záměru vyjednavacího týmu, Eh, spíše než že by mm, věc jinak interpretovali právníci, pokud jde o ten konečný text. Takže mě by zajímal váš názor ohledně toho, jak můžeme do, mm, pro příště takovou situaci zlepšit, aby tým ESMA plně pochopil záměr, politický záměr některých ustanovení v textu úrovně 1, ještě než začneme pracovat na, na, na RTR Myslím, že bychom měli možná před dalším vyjednáváním tedy provést určitý debriefing. A pokud jde o infrastrukturu, IT infrastrukturu, říkala jste, že budete teď zpracovávat, analyzovat obrovské množství údajů. Máte k tomu dostatečné odborné znalosti? Jakým způsobem zajistíte, eh, že eh, nebudete, eh, že, že budete schopni opravdu efektivně ty údaje zpracovávat? Děkuji. Myslím si, že pro nás všechny je velice cené eh, vždy správně pochopit politický záměr konečných kompromisů v rámci procesu úrovně 1. To pochopitelně je velice cené, abychom pak mohli zajistit eh, řádnou práci u opatření úrovně 2. Takže jakákoliv výměna názoru, která by mohla mm, proběhnout s předstihem s vámi, s radou, samozřejmě je velice e, eh, cená my se do značné míry spoleháme na komisi, která je stranou jednání během celého toho procesu, ale byli bychom rádi, kdybychom mohli být blížeji informováni o vyjednáváních o úrovni jedna, protože to by nám samozřejmě situaci do budoucna ulehčilo. Pokud jde o Eh, IT infrastrukturu, tak tady jsou dva, dvě výzvy. Jednak zajistit se dostatečně odborníky pro vybudování systému, jeho spuštění, správné nastavení, tak eh, abychom měli vše k dispozici zavčasu pro úspěšný start MIFID 2. Druhou výzvou je analytická kapacita interně, abychom pak byli schopni ty údaje řádně využívat a analyzovat. Na obou dvou stranách myslím, že jsme eh, dost omezeni, pokud jde o naše mm, prostředky, e, s tím se nějak netajíme. Myslím, že máme již nyní odborníky, kteří některé ty věci sami zvládnou. E, nicméně budeme to muset vše velice pečlivě zorganizovat, protože nemáme nekonečné zdroje, nebo alespoň ne ty zdroje, které bychom ideálně potřebovali, abychom byli schopni ty údaje řádně analyzovat. Spolupracujeme tady s národními úřady, protože oni budou na národní úrovni některé informace schromažďovat a analyzovat. Děkuji. Nyní Marian Hartn, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ještě eh, jednou děkuji, budu stručná. Dobré eh, odpoledne, paní Ros. Eh, mám dvě stručné otázky. Za prvé, souhlasíte s tím, co říkal pan Farkas, pokud jde o finanční prostředky, které vaše orgány dozoru mají k dispozici, myslíte si, že by bylo lepší zavést poplatky, abyste částečně své potřeby pokryli? A druhá otázka, jak konkrétně vnímáte svoji roli eh, v obecné roli ekonomického řízení a dozoru. Vidíte nějaký problém v roli komise vůči vám? Děkuji. K té první otázce financování a poplatku. ESMA už částečně teď je financována z poplatků, které vybíráme od eh, ratingových eh, agentur a registrů obchodních údajů, takže z toho už máme část svých rozpočtových prostředků. Myslíme si, že by bylo dobré podívat se na to, zda to financování prostřednictvím poplatku by se nemohlo dále rozšířit, abychom e, zajistili pro všechny orgány dohledu e, finanční e, stabilitu, aby mohly tyto orgány plnit své funkce a netýká se to tedy jenom konkrétně ESMA. Dále si myslím, a tím se dostávám k vaší druhé otázce, organizace, eh, zapojení JOSKO a tak dále. My jsme eh, v radě OSKO jako pozorovatel a snažíme se tam cíleně přispívat k práci eh, JOSKO pokud je to relevantní pro Evropskou unii. Nemáme prostředky pro to, abychom tam pracovali horizontálně, zaměřujeme se cíleně na relevantní záležitosti a budeme v tom samozřejmě pokračovat. Dále už se spolupracujeme s Evropskou komisí, pracujeme i na mezinárodních eh, fórech. Myslíme si, že je potřeba tam vystupovat jako EU jednotně vůči mezinárodnímu společenství. Děkuji. Nyní Sven Gigold. Děkuji, budu velmi stručný. Dobrý den. Inspirovala mě pozitivní odpověď odpověď e EBA, pokud jde o e, dopady toho, že nejsou rovnoměrně k dispozice informace například parlamentu oproti mm, lobbystům. Týká se to i ESMA, zajímalo by mě. Eh, jaká je vaše tedy první reakce eh, na moji otázku? Zavedl byste transparentnost, eh, pokud jde o kontakty vašich pracovníků s lobbysty nad rámec veřejných konzultací? Jste ochotni publikovat seznam toho, s jakými lobbysty jste v kontaktu, jak, s jakými lobbysty jsou v kontaktu vaši zaměstnanci? A také mě zajímá vaše reakce na ty skutečnosti, které jsme tady eh, projednávali v minulosti. To znamená, že Evropský parlament eh, je teď ve velice obtížné situaci. Děkuji. Jak už Steven řekl přede mnou, pokud jde o ten nerovný přístup, tak eh, to je skutečně nešťastná věc, ke které by již nemělo docházet. Je to první věc, na kterou se chceme dále zaměřit. Chceme zveřejňovat informace, které by zveřejněny měly být. a uchovávat eh, důvěrné, jenom skutečně důvěrné informace. Já a Steven publikujeme informace o našich kontaktech eh, se všemi zainteresovanými osobami a subjekty. Budeme v tom pokračovat. Jinak si ale říkám, nakolik by bylo přiměřené publikovat eh, informace o všech kontaktech všech našich pracovníků, zaměstnanců, nejenom s představiteli odvětví, kdyby to mělo platit pro jakoukoliv zainteresovanou osobu, s nimiž máme nějaký kontakt, Mm, jde o pracovníky, kteří nemají hlasovací práva, nejsou v představenstvu ve správní radě a tak dále. Takže samozřejmě zvážím eh, vaši otázku, kdyby to byl všeobecný názor sdělený Evropským parlamentem, jestli to zvážíme. Mám pocit, že například Evropská komise tímto způsobem nepostupuje u všech svých pracovníků na všech úrovních. Pokud by se to Evropský parlament ovšem eh, u nás přál, tak to zvážíme. Děkuji. Pan Wolf tady již není, takže Barbara Kapo. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, paní eh, Ros, eh, za vaše slova a mě by zajímaly výjimky v rámci MIFID 2, pokud jde o vedlejší aktivity, které před, znamenají velký problém pro ty, kdo obchodují se surovinami. Je to velký problém pro evropskou energetiku ti, kdo obchodují se zbožím, byli vyňaty z MIFIDu, 2, eh, z MIFIDu 1, ale to nové nastavení tady přináší velké problémy. Je potřeba tady mít eh, záruku většího kapitálu, něco, co zatím vlastně bylo stanoveno pouze pro banky, nyní platí i pro eh, ty jednotlivé obchodníky a to je problém. A proč neumožňujete žádné výjimky pro určité podniky, zejména v oblasti energetiky, kteří obchodují například s elektřinou a je to vedlejší aktivita. Podle jakých kritériích ESMA bude stanovovat nebo zohledňovat podíl vedlejších aktivit u podnikatelů a jak přistupuje právě ESMA k tomu podílu vedlejších aktivit. Um, děkuji. My jsme intenzivně pracovali na této části MIFID, ale i na dalších oblastech. Činnost nebo doplňkové eh, činnosti, testy definic a tak dále, to byly technicky, odborně velice obtížné záležitosti v rámci MIFID úroveň 2. Snažíme se najít způsob, jak hráče měřit, měřit ty, kteří jsou velice důležití pro celý trh, kteří jsou na něm významní. A tam, kde mm, tyto činnosti tvoří mm, zásadní část jejich podnikání a snažíme se také správně vytvořit definici, aby podchyt, dostávala pouze ty hráče na trhu, kteří jsou hráči významní, takže například mají zásadní dopad na určitém komoditním trhu, ať už je to v oblasti energetiky nebo jinde. A to je tedy věc, kterou budeme muset zvážit z hlediska dopadu. Dále je důležité nastavit eh, jednotná pravidla hry pro eh, všechny poskytovatele finančních služeb, kteří obchodují na některých z těchto trhů. Jsou tady některé velké energetické a komoditní firmy, které nepodléhají stejnému regulačnímu režimu a tady je potřeba nastavit správnou eh, rovnováhu. Thank you very much. Děkuji. Děkuji i vám a toto poslední slyšení můžeme také uzavřít. Byla to zajímavá výměna názorů. Děkujeme vám, děkuji také všem kolegům za dnešní velice zajímavé jednání, které nám pomůže dospět k našemu závěrečnému rozhodnutí Hlasování o příští zprávě bylo odloženo na 1. prosince, takže dnešní zasedání můžeme uzavřít. Příští jednání proběhne 30. listopadu a na zasedání koordinátorů proběhne hodnocení dnešního slyšení, které bude základem pro naši zprávu, o které se bude hlasovat 1. prosince v rámci zasedání výboru a následně na plenárním zasedání ve Štrasburku v prosinci. Ještě jednou vám děkuji, děkuji našim eh, eh, hostům a končím dnešní jednání.